Dear colleagues, somebody has stolen our hammer, so I have to just... Kolegové, někdo mě ukradl kladivo, takže mi nezbývá než křičet. Eh, když dovolíte, abych začala, máme toho dneska hodně. Eh, takže bez dlouhých průtahů, pan Oleničák je tady, takže začneme s prvním bodem a to je Evropská strategie pro oblast Balckého moře a úloha makroregionu o budoucí politice soudržnosti. A já bych rovnou požádala pana Olejničaka, aby si vzal slovo. Bardzo, paní paní panovi Děkuji, Paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci, vážení hosté, eh, já bych chtěl začít eh, poděkováním všem těm, kteří se přičinili o vznik tohoto dokumentu, sekretariátu našemu eh, výboru tedy a všem také za návrhy, které přišly mimo jiné také z Ekosoku a z výboru regionu. Tento dokument také zapracovává návrhy, které eh, vznikaly během našich debat. I za to bych chtěl poděkovat. Je třeba potrhnout, že stanovisko, stanoviska, na kterých se pracuje nyní v ITRE a v ENVY, se v zásadě zhodují s tím, co jsem v tomto dokumentu napsal a co jsem vám prezentoval. Připomněl bych ještě, že to nejdůležitější, co vyplývá z tohoto dokumentu, se týká jednak stávající politiky, poněvadž chtěl bych upozornit, že tato strategie vznikla v průběhu realizace rozpočtu na leta 7 až 13 a také eh, je třeba říci, že od o kamžiku vzniku eh, strategie pro pobaltský region. Eh, vznikla také řada dalších eh, iniciativ pro další makroregiony Podunají, Alpy, Středozemí a tak dále. A také na všechna tato témata v Evropském parlamentu v tomto období už proběhla řada debat. Dámy a pánové, chtěl bych upozornit, že Baltická regionální strategie je důležitá z hlediska využívání všech projektů na obnovitelné zdroje energie a tomu je třeba také věnovat pozornost. Značnou pozornost také věnujeme eh, potřebě vytvoření komunikačně transportní eh, sítě a to je zase záležitost pro výbor ITRE. V současné době Existují značné disproporce eh, mezi jednotlivými regiony v Pobaltí, takže jde také o inovace v hospodářství a také o oblast fungování ekonomik. A my chceme toto strategii v budoucnosti stírat eh, tyto rozdíly. Chtěl bych také v tomto dokumentu vás upozornit na to, že současná strategie pro Pobaltí se, eh, objevu, eh, se opírá o politiku soudržnosti, ale v budoucnosti by to mělo být širší, mělo by to souviset s politikou rybolovnou, eh, s SZP a s dopravní politikou. Důležité také je, a možná, že se o tom diskutuje také, ale možná ne tolik, já si tedy myslím, že tato pobaltská strategie eh, už přispěla, do, přispěla k hlubší integraci v daném makroregionu. Tak to má být. Takovéto strategie by se měly eh, by měly přispívat k integraci měst, určitých eh, míst, prostředí, regionu, oblasti a tak dále. Je to velmi důležité pro cestovní ruch, rozvoje kulturního dědictví a vědeckého dění. V tomto dokumentu také podtrhují význam záležitostí souvisejících se vzděláváním, výzkumem, vědou, což opět koresponduje e, se současnou novou strategií 2020. E, všechny tyto strategie Eh, vyvolávají také určité emoce, které mm, tady nevyřešíme dnes. Eh, proto v tomto dokumentu, pokud se týče financ- otázky financování strategie makroregionu, eh, poněvadž to financování dnes se opírá o politiku soudržnosti, přičemž peníze tam proudí prostřednictvím členských zemí. Tady je třeba se tím ještě více zabývat, více to analyzovat, tak abychom do budoucna nalezli vhodný model financování. To najdete v bodě 18 a v bodě 21, kde zaznívají určité otázky. Dámy a pánové, srdečně děkuji za pozornost, za návrhy eh, případných pozměňovacích návrhů. Děkuji. Bardzo. Eh. Děkuji vám, pane zpravodaji. No a teď můžeme rozvinout eh, de- debatu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V první řadě bych chtěl poblahopřát svému kolegovi, panu Olejničakovi za práci, kterou odvedl. Tato zpráva je velice koherentní, je dobře vyvážená, komplexní a bere v potaz veškeré důležité otázky, které se týkají pobalské strategie a, a naš, všech budoucích eh, strategií makroregionu. Vzhledem k tomu, že jsme vedoucí výbor, který se zabývá touto zprávou, tak bych rád zdůraznil některé skutečnosti, které podle mého názoru musí být vyřešeny a musí být náležitě řešeny první řadě jsem tak učinil už v minulosti. Chtěl bych zdůraznit důležitost plného zapojení států, které nepatří do Evropské unie, aby se zapojili do této makro regionální strategie. Nevím, jak bychom mohli plně implementovat tuto strategii, pokud by hráči, kteří ještě nejsou členové Evropské unie, ale jsou potenciální budoucí členové Evropské unie a každopádně mají vliv na tento region, tak jak bychom mohli dosáhnout cílu této strategie, pokud by nebyli zapojeni? Konkrétně v oblasti Balského moře se jedná o země, které nepatří do Evropské unie, které patří do takzvaného Nord Streamu. Jak asi víte, v předešlé diskusi s paní Malstromovou během švédského předsednictví nám bylo řečeno, ano, Nord Stream, což eh, byl prvek, který už byl ve zprávě pane Olenička, je komerční projekt, nic jiného, ale chtěl bych vám připomenout, že minulý týden premiér Ruska, pan Putin, oznámil, že v roce 2011 tento projekt bude plně funkční, což je skvělé, ale jakou úlohu zde sehrává Evropský parlament? Především poté, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a kdy společná energetická politika je součástí politiky společenství. Zde bych chtěla připomenout, že tento projekt má zcela zásadní ekologický dopad a týká se nejen otázky lodní dopravy, ale má také dopad na bezpečnost a na další aspekty, které se týkají tohoto projektu. Chtěl bych opět zdůraznit, že před dvěma lety dva komisaři, jednak komisař pro životní prostředí pan Dimas a pan komisař pro energetiku, nyní pro životní prostředí pan Pibalks nám slíbili, že po zprávě Libysky Nord Stream 1, vlastně byla, tato zpráva byla přijata valnou většinou, tak těto komisaři nám slíbili, že komise bude náležitě patřičně informovat Evropský parlament o všech problémech, které se týkají eh, hodnocení dopadů v oblasti životního prostředí. A nyní máme rok 2010, ale Evropská komise nás vůbec neinformovala o tomto hodnocení dopadu v oblasti životního prostředí. Čili opět Evropský parlament se dostává na druhou kolej. Co se týče tohoto projektu, tak eh, ten má ohromný dopad na vše, co je v této pobaltské oblasti, v oblasti Balského moře. Například jak jednat eh, v případě různých eh, katastrof, ať už jsou způsobeny nějakými technickými problémy nebo teroristickým útokem. To bude mít dopad na celý region a otázka zní, jak v takových dramatických okolnostech eh, budeme řešit tyto otázky. Máme tady vody, které spadají do působnosti Evropské unie, které nespadají do působnosti Evropské unie, do působnosti NATO a tak dále. Čili jak budeme postupovat? Eh, nějakým vojenským způsobem, nevojenským způsobem? Poprosíme na to, aby nám pomohli, pokud tam bude nějaká katastrofa, aby nám dali přístup do svých vod, když tam bude nějaký problém, nebo tam pojede ruská flotila, nebo nepojede. Nemáme žádnou odpověď. A poslední poznámka, je to otázka strategie i dopadu kdy můžeme mít zcela dramatické situace. Tyto produktovody jsou, mají průměr 2 metry. Když se podíváme na komerční aspekt, a opět cituji paní Malstromovou, jsem rád, že je nyní paní komisařka, jak budeme postupovat, protože nic v těchto komerčních smlouvách nehovoří o tom, jak by se řešily podobné situace. A na závěr je zcela zásadní, abychom do naší dohody o partnerství mezi Evropskou unii a státy, které nespadají do Evropské unie, ať už je to Rusko, Srbsko, Moldávie. V rámci této nové strategie bychom měli mít všechny právní nástroje, které se týkají také biodiverzity a životního prostředí. Tyto dva prvky musí být součástí našich společných právních nástrojů, abychom řešili tyto problémy. A opět jsem slyšel případ, že Rusko podepsalo úmluvu ESPO, což je umluva o biodiverzitě a životním prostředí, ale Rusko nikdy tuto umluvu neratifikovalo. Čili byl bych velice rád, abychom v naší zprávě, která skutečně je takovým průkopníkem pro uh, jakékoliv jiné typy makroregionální spolupráce. Byl bych rád, abychom zde řešili zcela zásadní problémy, které mohou vyvstat. Čili chtěl bych poděkovat všem kolegům. Děkuji a další řečník je pan Jancár. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem také velmi rád, že pan Olejničák nám předložil svou zprávu. Jsem velmi vděčný za všechny konzultace, které se odehrály eh, předtím, než eh, tato zpráva byla předložena. Můj předřečník řekl, že co se týče teď vnímání makroregionu a jejich eh, problémů, musíme opravdu změnit trošičku naší perspektivu, více se angažovat a naučit se s tím nějakým způsobem eh, zacházet. Ze, pokud by Evropská unie si stanovila eh, cíl vnímat eh, tuto strategii jako problematickou, tak by to určitě nebylo dobré. Makroregionální strategie Evropské unie budou úspěšné pouze tehdy, pokud členské státy nebo státy podílející se na těch strategií budou jednat opravdu aktivně. V současné době ale vidíme, že regiony, města a ostrovy, které se nachází v těchto oblastech, tak jsou velmi aktivní, čekají eh, na impulzy, ale já mám takovou zkušenost, že členské státy jsou spíše takové zdrženlivé. Lisabonská smlouva stanovuje eh, lepší a užší eh, vztahy mezi eh, Evropským parlamentem a národními parlamenty, takže si myslím, že bychom i tady měli podporovat trošičku větší impuls, tak aby se členské státy opravdu více zapojovaly do těchto makroregionálních strategií, protože takové makroregionální sítě budou mít úspěch pouze tehdy, pokud se do nich budou zapojovat opravdu všichni příslušní aktéři. To znamená, že potřebujeme koordinaci ve všech těchto politických oblastech. Co se týče otázky Balckého moře, tak eh, v různých výborech, minimálně ve dvou výborech, se hovoří o jednotlivých eh, problémech a velmi málo se, eh, když se o těchto problémech jedná, tak eh, se velmi málo hovoří o této eh, strategii. To znamená, že to musí být strategie, která se opravdu bude aplikovat ve všech oblastech, kterou, na kterou se budou odkazovat všichni a která bude pokrývat opravdu všechny aspekty, včetně ekologických. Eh, hovořili jsme také o státech, o partnerech, kteří nejsou členskými státy. Eh, co se týče Balckého moře, tak všichni víme, o eh, jaké státy se jedná. Všichni víme, kdo jsou sousední země v té to oblasti. A je pravda, že abychom vyřešili ty ekologické problémy v této oblasti, tak musíme spolupracovat opravdu se všemi pobřežními státy, musíme, eh, se, musíme s nimi vyjednávat a proto musíme vyjednávat samozřejmě i s Ruskou federací. Eh, dále speciální případ, o který explicitně zmínil můj předřečník, já mám občas takový pocit, že spousta kolegů ve chvíli, kdy se hovoří o strategii Balckého moře, tak okamžitě hned všichni zmiňují eh, Nord Stream. Nord Stream je prostě realitou, ať už se nám to líbí nebo ne. Eh, je pravda, že komise byla vyžádána eh, nebo byla požádána, aby předložila smlouvu na tu tedy zprávu, kterou stále ještě nepředložila. To je pravda, ale na druhé straně eh, v případě ekologických eh, a dopravních problémů tento projekt a všichni, kteří jsou eh, do něj zapojeni, již eh, své úkoly splnili. Nicméně všechno může fungovat pouze tehdy, pokud všechny pobřežní státy, jejichž výsostné vody se e, nachází v oblasti, kterou prochází tento plynovod, se e, budou účastnit a budou spolupracovat a koordinovat se. To znamená, že musíme se tady zabývat strategií, která je daleko eh, rozsáhlejší, která jde nad rámec jednoho eh, projektu. A všechny otázky, které eh, vyvstanou v souvislosti s tímto problémem, musí být nějakým způsobem řešeny. Chci říci, že co se týče strategie pro Balské moře, tak ji nesmíme omezovat pouze na Nord Stream, protože ta strategie obsahuje a pokrývá spoustu dalších velkých eh, projektů infrastruktury a o nich musíme hovořit, protože Nord Stream je pouze jedním z těchto projektů. Musíme se zabývat opravdu cíly, celkovými globálními cíly eh, této strategie tak, aby byly opravdu dosaženy všechny cíly, které si stanovujeme, aby ve všech těchto oblastech bylo dosaženo opravdu eh, těch cílů, které jsme si přece vzali, aby se zvýšil, zlepšil standard eh, života lidí, kteří žijí v této oblasti. Samozřejmě na to musíme ještě dál pracovat, musíme musíme eh, spolupracovat a nesmíme se omezovat pouze na jednu jedinou strategii. Děkuji. Budeme pokračovat nyní, slovo dostanou stínoví zpravodajové. työstä, Bych poděkovat eh, naší našemu zpravodajovi za vynikající práci. V této zprávě jste velice prohloubila, propracovala jednotlivé otázky, čili na úvod bych ráda řekla několik poznámek. Tak, jak již bylo řečeno, tato strategie je nesmírně důležitá. Je to příklad pro další potenciální projekty, čili to je takový pilotní projekt. V budoucnosti bude také velice důležité, abychom vše eh, zajistili také ze správního hlediska, to znamená, abychom zajistili náležité financování takovéhoto projektu. V tomto konkrétním projektu jsou zmíněny nejrůznější výzvy, čili je to eh, velice náročné z hlediska řízení a zprávy. Je důležité, abychom skutečně implementovali jednotlivé prvky do této strategie v tomto mikroregionu. Není důležité, abychom vytvářeli nové struktury, nové organizace, protože v tuto chvíli již máme organizace, které existují, čili musíme využít maximálně stávajících struktur, aniž bychom zvyšovali administrativní zátěž. Co se týče financování, tak si myslíme, že v dokumentu je tato otázka velice dobře řešena. Struktura a stávající nástroje nám umožňují, abychom mohli e, tuto doménu náležitě zafinancovat. Nyní se můžeme podívat e, na otázku spolupráce. Tato spolupráce e, je prováděna na různých úrovních, jak místní, národní, tak nadnárodní a je důležité, abychom v rámci této spolupráce dosáhli konkrétních výsledků. Také bych chtěla říci, že další bod je velice důležitý, už se o tom zmínil pan zpravodaj ve svém dokumentu, a to je kritérium kvality. Musíme nejdříve také zhodnotit, co je již nyní v tomto regionu k dispozici. Další prvek, který je důležitý, je bioenergetika, vzdělávání, politika sousedství. To jsou velice důležité cíle pro pobaltský region pochopitelně musíme maximálně využít eh, potenciál, který je zde k dispozici. Otázka zní, jak převést do reality konkrétní cíle. Musíme vše náležitě promyslet a musíme najít konkrétní řešení. Další bod. To je také věc, kterou jsem našla v tomto dokumentu. Je to strategie 2020. Eh, Jsou to cíle, které najdeme v tomto dokumentu, které se napojují na tuto strategii 2020. A možná by bylo dobré, abychom zkusili vytvořit určité propojení právě se strategií 2020, abychom napojili cíle tohoto projektu se s cíly strategie 2020. Následně, jak eh, již bylo řečeno, je otázka také dalších zemí, nejen zemí, které se nacházejí u pobřeží Balckého moře. Bavili jsme se o strategie Arktidy. Neměli bychom zapomínat na to, že v Evropské unii máme také arkský region a týká se to celého nordského severského regionu, protože tato severní dimenze je zcela zásadní pro budoucnost Evropské unie pokud chceme maximálně využít potenciálu tohoto regionu. A je dobré, že si uvědomíme problémy, které se nacházejí v tomto severním regionu, protože, jak jsem říkala, je to důležité pro budoucnost Evropské unie. Nyní bych se ráda zmínila o Nord Streamu, který byl zmíněn také jinými. Nord Stream je realita, je to realita pro Evropu, pro pobalský region a Hovořili jsme o studii dopadu na životní prostředí. Je to studie, která byla provedena na mezinárodní úrovni, čili se vyjednávala na mezinárodní úrovni a je to prostě skutečnost. Čili na základě tohoto dokumentu si můžeme uvědomit, jaké dopady má tento projekt na oblast bezpečnosti, navigace a tak dále. Čili chtěla bych poděkovat panu zpravodaj a doufám, že budeme nadále spolupracovat tak, jak jsme již spolupracovali. Uh, next, Další François Alfonzi a potom pan Kursky. Eh, Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji, že nám poskytl tuto zprávu a hovoří o velice zajímavých dimenzích, protože perspektiva po Baltii je skutečně strategie pro eh, politiku regionálního rozvoje v celé Evropě. Chtěl bych eh, říct říci něco o základu této zprávy. Musíme se zaměřit na prioritu dopravy, čili je zde důležitá námořní doprava, pochopitelně i silniční doprava, je to důležité z hlediska snížení CO2 a dochází také k výměně mezi státy, kterým se podařilo eh, již eh, vytvářet takovou makroregionální politiku. Čili musíme mít takový technokratický přístup, ale vycházíme z určité diskuse, která už probíhala v minulosti v Evropě. Je to otázka kulturních výměn, Čili z toho vychází naše strategie. Naše politická skupina by se ráda změřila na otázku subsidiarity. Je v podstatě nově definována v Lisabonské smlouvě a myslím si, že bychom měli maximálně využít, čili Lisabonská strategie nám nyní umožňuje právě, abychom lépe přistupovali k této otázce. Čili jsou tady určité cíle na úrovni jak Evropské unie, tak na úrovni států a tato strategie musí v tomto duchu brát v potaz problémy, které se týkají tohoto regionu. Nemusí to být teda problémy těchto států, ale tohoto regionu. Čili je důležité, abychom přistupovali náležitě k principu subsidiarity. Navíc bych chtěl říci, že jsem přesvědčen, že musíme posílit bod 19 Komise je tady trochu obezřetná, čili je důležité ji připomenout, že princip subsidiarity je důležitý a musíme zajistit větší spolupráci, neboť se jedná o strategii, když se podíváme na rok 2013, tak máme evropskou strategii po Baltii, je důležité, aby lidé byli připraveni na tu následnou strategii, aby ty státy, kterých se to týká, měly možnost navrhnout další postupy, které vycházejí z této strategie. Čili je důležité, aby komise byla skutečně v centru práce komise. Je tady zpravodaj za ECR? Pokud ne, dám slovo panu Olbrichtovi. I'm sorry, I didn't notice Omlouvám se, neviděla jsem vás. Aha, dobře. dovolte několik poznámek. Tato zpráva, a já bych chtěl poblahopřát panu Olejničákovi, což není žádná, žádná ceremonie, já si myslím, že je to zpráva velmi dobré kvality. Myslím, že je to velmi důležitá zpráva, poněvadž je nejenom o pobaltské strategii, ale je to také o makroregionálním přístupu do budoucna. Čili bude to mít určité důsledky. Dosud je regionální politika, politika soudržnosti eh, založena na eh, úrovni nad tu, čili nižší než národní. Otázka je, eh, chceme změnit politiku soudržnosti, jít nad, nad dvě, nad možná nějaké vyšší, a nebo chceme to nechat tak a zároveň paralelně zavést novou regionální politiku, které budeme říkat makroregionální politika. To je velice důležité strategické rozhodnutí. Pokud se domníváte, že bychom měli zůstat u NAC 2, pak peníze půjdou členským zemím a členské země pak budou spolupracovat. Jestliže bychom k tomu přistupovali nově, makroregionálně, pak by to znamenalo, že strategie celé Evropské unie vůči makroregionu, eh, tak to nebude strategií spolupráce, ale strategií komunitní, evropskou. To znamená, že se tam také budou eh, zapojovat státy a NGOčka. Čili byla by to strategie, která bude obsahovat politiku soudržnosti, výzkumu, eh, rybolovu, dopravy, prostě všechno dohromady. Otázka je, kdo by to koordinoval a odkud se vezmou prostředky. To je velice důležité. My totiž, když začneme podunajím, eh, tak všichni víme, ačkoliv to nikdo neříká, že eh, v různých částech Evropy se připravují makroregiony Pireneje, eh, středozemí, Karpaty a tak dále. Chceme tedy eh, načrtnout novou makroregionální eh, mapu Evropy, anebo je to otázka pouze fungování. Že nebude to nová mapa, bude to pouze nové teritoriální uvažování, založené na funkčním hledisku podobně jako v Pobalti. V podstatě mělo by to být, eh, v podstatě by se měly tyto makroregiony překrývat, poněvadž oni jsou makroregiony funkční, nikoli geografické. Čili hm, tak by to mělo nějak, musí se to nějak vyvinout. Jakmile se do toho pustíme, tak eh, se tím budeme muset nějak do budoucna vyrovnat. Jestliže se spustí pobaltská strategie, pak různí aktéři budou muset hovořit o nových vlastních společných prioritách, programech a podobně. Otázka je tedy, eh, jakým způsobem to zavést, tuto makroregionální politiku. Samozřejmě, pokud to není nic víc než eh, eh, politika soudržnosti, pak by to nemělo mít nic společného s Nord Streamem. Ale pokud si myslíme, že by to měl být mix všech politik, pak do toho spadá také Nord Stream, poněvadž je to problém ekonomický, ekologický, politický a já nevím, jaký ještě. Čili já teď nevím, jakou realitu vytváříme tady tímto makroregionálním přístupem. Tady, abychom se nedostali do nějaké virtuální reality, odlišné od té normální. Čili já k tomu chci říci, že eh, tato zpráva by měla být eh, považována za velice vážný krok k něčemu novému. Otázka tedy je, jestli chceme makroregionální politiku, novou regionální politiku, anebo chceme mít novou makroregionální politiku v rámci třetího cíle, to znamená teritoriální spolupráce. Bohužel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 Také já bych se chtěl přidat eh, k těm, kteří se domnívají, že toto není pouhá formalita, jestliže blahopřejeme zpravodaji. Já jsem s velkým zájmem a potěšením četl tuto velmi cenou zprávu. Já plně souhlasím s kolegou Olbrichtem. Eh, Zdá se, že to vznik, z toho vzniká jakási tradice, pokud eh, debatujeme o těchto vážných věcech, já vždycky dostávám slovo po panu Olbrichtovi a vždycky ho podpořuji. Podle mého názoru eh, v té zprávě jsou vlastně dvě zprávy. Jedna část to je vynikající vynikající odvedená práce zaměřená na pobaltí a implementaci dosavadní strategie a její vyhodnocení. No a pak se tam skrývá ještě jedna zpráva a ta by měla být o budoucích problémech, tedy strategických problémech a problémech růstu. V tomto směru je ta zpráva výborná. Čili my máme vynikající část zprávy a máme dobrou část zprávu. A já bych eh, zpravodaje rád povzbudil, aby ještě zapracoval na té druhé části. My můžeme se k tomu vrátit tím, že budeme dát odpovědi, ale druhé možnosti, eh, to, jak řekl pan Olbricht, eh, bychom mohli formulovat alespoň ty zásadní otázky. My jsme tady dlouhou dobu měli takové eh, souboje a eh, často jsme museli eh, bojovat alespoň za remízu. No, ale to se stává, že třeba eh, v Šarmu na olympiádě. A my jsme v podobné situaci teď. My teď musíme také vyčkat, než dojde k vyhodnocení finančních výhledů, eh, než dojde k nástinu finanční podoby eh, let po roce 2013 a budeme mít funkční makroregiony a regionální politiku. Čili a kdykoliv eh, položíme některou z těch otázek, tak eh, zjistíme, že eh, se tady nas kýtá řada dalších otázek, prostě všechno je se vším propojeno, tak to je. Čili my bychom skutečně měli k tomu takto přistupovat, myslet na všechno zároveň a výsledek by měl být ten, že tato zpráva nejmenším sformuluje zásadní strategické otázky pro nás, regionální výbor a pro další instituce Evropské unie a nevládní organizace. Eh, bude to vlastně základnou, eh, na níž eh, vystavíme budoucí rozhodnutí o podobě makroregionální politiky. Pan Olbricht Eh, momentálně sformovala zhruba dvě třetiny toho, co je třeba. Děkuji, jak řekl pan Olejničák, eh, kolegové z Ekosoku a z eh, výboru regionu také pracují na této zprávě a spolupracují s našimi zpravodaji. A teď máme ještě tři kolegy a já bych byla ráda, kdyby se každý z nich eh, vešel do svých tři minut, poněvadž eh, v 10 hodin budeme muset eh, začít hlasovat a také tady máme zástupce Evropské komise. Takže teď pan Michael Smith Ekosoku. Thank madam. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěl bych také poděkovat panu zpravodaji, že mi umožnila, abych se zapojil do této diskuse o pobaltí. Přečetl jsem si dva eh, dost eh, dlouhá stanoviska, která se týkají eh, výboru pro sociální spolupráci a hospodářskou a finanční spolupráci. Jsem velice spokojen s tím, co předkládáme. Většina odborníků obecně je velice pozitivní, co se týče této strategie a já si myslím, že tato zpráva podporuje tento trend. Dnes dopoledne jsme slyšeli, že tato strategie ještě není dokonalá. Je tady celá řada velice obtížných otázek, které ještě nebyly dořešeny, spíše politických problémů než ekonomických problémů. A já si často sebe ptám, proč se Evropa nevydala touto cestou už v minulosti. Předpokládám, že rozšířená Evropská unie způsobuje větší regionální integritu a tyto velké regiony jsou nyní čím dál tím důležitější. Nicméně eh, tato regionální politika není pouze omezená na právní eh, hranice a jsou tady velice složité zeměpisné situace, složitá politická situace. Musíme použít eh, konkrétních nástrojů. Zdá se, že to, co máme nyní k dispozici, nepostačuje. Koncepce makroregionální spolupráce je, myslím, ideální. Neměli bychom ale zapomínat na to, že v rámci této makroregionální strategie Evropská unie také provádí velký test, velkou zkoušku, experiment, jak takovéto strategie makroregionů budou fungovat. Mohlo by to zrychlit ekonomický rozvoj, mohlo by to zlepšit kvalitu života, mohlo by to zlepšit ekologickou situaci v těchto regionech. Konfigurace Eh, zprávy a postupů, které budeme používat, eh, je příležitostí, abychom provedli změnu tam, kde je zapotřebí a musíme vycházet ze stávajících eh, podmínek. Evropský parlament se musí aktivně zapojit do implementace této strategie, což velice vítám a vždy jsem podporoval výbor pro sociální a ekonomický rozvoj a myslím, že vám budeme pomáhat tam, kde můžeme. Děkuji a Nyní je paní Paulína Hajamén z výboru z výboru regionů. Paní předsedkyně, dámy a pánové, chtěla bych eh, vám poděkovat, eh, že se mohu také vyslovit eh, ke strategii obaltí jménem výboru regionů Budu nyní pokračovat finsky. Strategie po Baltii vychází z iniciativy Evropského parlamentu z roku 2006. Je celá řada hráčů, kteří se zapojili do přípravy této strategie. Je to takový pilotní projekt pro ostatní makroregiony v budoucnosti. Myslíme si, že všechny sektory, všechny úrovně se musí zapojit do tohoto projektu, protože tento projekt se jich týká. Co se týče vytvoření této strategie, výbor trval na tom, aby eh, byl postup ze zdola nahoru. Jsou zde určité prvky, které jsou podle našeho názoru důležité. Jednak je to externí dimenze této strategie, a následně je to úloha místní a regionální zprávy, aby tento projekt mohl být implementován. A jestli tato strategie bude uskutečňovat, tak je důležité, abychom se zaměřili také na externí dimenzi. Máte Norsko, Finsko, Rusko. E, tyto země zcela jistě budou také zasaženy nebo budou ovlivněny touto spoluprací e, v Pobaltí. To znamená, že všechny regiony, které se nacházejí v tomto pobaltském regionu, se musí do tohoto projektu zapojit. Takže musíme trvat na spolupráci v rámci této strategie. Je důležité, aby se zapojila každá úroveň zprávy, abychom mohli naplňovat jednotlivé cíle a abychom tyto cíle spojili s tímto projektem spolupráce. Jsem velice spokojená, že Evropský parlament přijal financování pro naplnění této strategie. Je tady celá strategie pilotních projektů, které jsou velice klíčové. To se týká především Ruska. A chtěla bych ještě jednou zdůraznit skutečnost, že v tomto kontextu se bavíme o makroregionu. Je to makroregion, kdy musí vzájemně spolupracovat místní a regionální e, eh, samozprávy, aby mohly naplňovat eh, tento projekt. Pokud budeme mít přílišnou byrokracii, tak eh, by to zcela jistě nebylo prospěšné. Je důležité, abychom naopak zapojili přímo občany. Zastoupení Evropské komise se musí také zapojit do tohoto cvičení, hlavně co se týče komunikace eh, s občany v tomto regionu, aby eh, tyto lidé byli informováni o cílech a naplňování této strategie. Naplnění této strategie, strategie také záleží, eh, jak se do tohoto cvičení doslova zapojí země, které nejsou členské země Evropské unie abychom úspěšně zakončili tento projekt, je důležité, aby tento pilotní projekt byl úspěšný, abychom ho mohli aplikovat v jiných regionech. Čili, paní předsedkyně, to je vše. Chtěl bych poděkovat eh, vaší, vašemu výboru, že jsme tak eh, výborně spolupracovali. Děkuji a dalším posledním eh, řečníkem z výboru regionu je Ulto Altegren, prosím. Thank you, Madam Chair, and thank you for... Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám za pozvání na toto zasedání. Eh, já jsem členem výboru regionu a zároveň předsedám eh, mezi baltické skupině eh, v výboru regionu. O makroregionech a pobaltí, jakožto makroregionu, jsme také debatovali na půdě výboru regionu. Já si myslím, že eh, makroregiony v Evropě jsou velmi dobrým doplňkem politiky soudržnosti. Myslím, že tyto makroregiony nemohou existovat všude v Evropě, ale v některých částech Evropy určitě ano. Je důležité při fungující spolupráci mezi různými politickými úrovněmi, které jsou na zájem propojené, Toto může být garancí fungování makroregionální politice. Je možné v rámci makroregionu dát pod společnou střechu několik různých politik, včetně politiky soudržnosti a jejich priorit. My vnímáme jako pozitivní to, že eh, příslušné orgány eh, mají adekvátní komise, které se eh, zabývají jednotlivými oblastmi. Poněvadž konkrétní strategie mohou vést ke konkrétním výsledkům. A tato strategie je velmi silnou strategií, eh, která implementuje místní, regionální i národní úroveň. Myslím, že je třeba pochopit, že udržitelný růst eh, to není cvičení s nulovým výsledkem. To je pro celou Evropu. Pozitivní je, že pozitivní vývoj v jedné části regionu může podpořit pozitivní vývoj jinde. A já myslím, že je důležité, že můžeme tady eh, mikroregionech, makroregionech i na celoevropské úrovni eh, debatovat eh, rozvojové otázky. Já bych na závěr ještě řekl pár slov k podpory této Eh, pobaltské strategie, včetně Rusku. Já myslím, že je velice dobře, že Evropská unie má svoji vlastní eh, makrostrategii pro pobaltí a eh, může tedy jednat s Ruskem na evropské úrovni. Různé země v Pobaltí se snažily nějakým způsobem utvářet vztahy s Ruskem. Občas to bylo úspěšné, ale častěji to úspěšné nebylo. Já doufám, že tato strategie otevře dveře ke spolupráci s Ruskem v rámci té severské dimenze. Děkuji. Děkuji a ještě David Sweet na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat Evropskému parlamentu za udržení eh, opravdu živého zájmu a určitého intelektuálně politického impulzu v celé této debatě. Já myslím, že eh, stojí za to, abychom v tom pokračovali a já bych si velice přál, abych o tom mohl promluvit déle. Ale omezím se pouze na tři věci. První bod. Ten tady zazněl a sice jestli je to nějaký výsledek projektu nebo jestli je to experiment. No ono je to to i ono. A e, bude úspěšná tato strategie pouze tehdy, když se e, bude fungovat lépe, než jak to funguje e, do savadní době, zlepší život lidí v této oblasti, nejde o nějaký akademický experiment. My o tom nyní debatujeme, eh, také minulá komise se tím už zabývala a současná komise eh, velice obezřetně zkoumá, eh, jakých výsledků bychom se mohli dočkat. Poněvadž samozřejmě výsledky jsou nutné. Další otázka je, jaké zdroje na to můžeme vyčlenit a jaký finanční mechanismus můžeme vytvořit. Eh, to se týká vlastně posledních dvou vět eh, ve vaší zprávě, eh, kdy se hovoří o tom, že komise by musí najít finanční a lidské zdroje. Bylo by dobré, kdybychom to trošku rozvedli, kdybychom to mohli trošku veli prostředit, poněvadž toto je věc, která si vžádá mnoho zdrojů, a musíme tedy zvážit, jestli tyto prostředky jsou adekvátní k těm výsledkům, které můžeme očekávat. To je velmi závažná otázka pro nás a také pro eh, rozpočtové orgány. Zaznělo to tady už, že eh, velká část se týká zahraničních vztahů v této strategii. My eh, velice úzce spolupracujeme s Ruskem, s jejich ministerstvy pro eh, regionální rozvoj a zahraničí. Zatím jsme byli velice úspěšní a je tady skutečně dobrý výhled, že by administrativní orgány eh, v této oblasti mm, se mohly zapojit do strategie a eh, sami tam bránit své zájmy. Já se teď těším na ještě užší spolupráci v této oblasti. Čili myslím, že to jsou ty tři body, které jsem chtěl zdůraznit. My vítáme tu zprávu, děkujeme vám za podporu a budeme nadále pracovat v tomto duchu a určitě budeme sledovat vaše výstupy a budeme vám pomáhat, kde to bude možné. Děkuji. Já bych chtěl říci nejenom zpravodajům, ale také stínovým zpravodajům a dalším, že jde o velmi důležitou diskusu. Diskusy měli bychom podávat vzdělávací návrh do 24. března 18 hodin. Takže myslím, že tímto můžeme uzavřít. Zpravda si už nepřeje promluvit, dobře, můžeme to uzavřít. Děkuji. A nyní přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o dvou zprávách. Já bych vás požádala nyní o kontrolní, eh, prostě o kontrolu hlasovacího zařízení, kdybyste tam mohli vložit karty já si myslím, že tady nebude mnoho elektronického hlasování, nicméně něco být může. Takže prosím, vložte karty. Můžeme provést kontrolu. Zahajuji hlasování, jenom abyste viděli, že vám to hlasuje. Ano, počkáme, než si všichni najdou karty. The collection of cards Incredible. We just, so can we just open the vote? Takže zahajujeme hlasování, ano. Zahajujeme hlasování. Můžete, prosím, nějak hlasovat? Paní Deli má nějaký technický problém. No, prosím, máte problém. Poměla jsem si kartičku. Uh, Dobře, eh, takže my s tím budeme počítat. Dobře, končím hlasování. So we can start. Zdá se, že můžeme začít. Zahájíme tedy zprávu pana Kirilova. Jak e, víte, měli jsme tady řadu pozměňovacích návrhů. E, dále Dva výbory, rozpočtový a zaměstnanost, také předkládají svá stanoviska. Činili tak včera předevčírem. A myslím, že můžeme začít. Tady budeme hlasovat o Kilovově zprávě. Pozměňovací návrh 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 22, pardon, 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 6 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 7 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh MPL 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. MPL 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. MPL 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, Přijato, omlouvám se. Jedenáctka. Takže teďka pozměňovací návrh číslo 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12. Tady máme tři identické pozměňovací návrhy, takže hlasujeme o 512 pro, proti, tak má, musíme si to ověřit, anebo bylo to jasně přijato? Někdo chce k tomu něco říci? Takže teďka ověřujeme pozměňovací návrh číslo 12. Tady máme tři identické návrhy, takže budget 4, implement 4 a 2. Otevíráme hlasování. Hlasování uzavřeno. 34 pro, 5 proti. Já nevím, proč jsme o tom pochybovali, ale v každém případě je to přijato. A protože pan ministr se ptal. Pozměňovací návrh číslo 13, kolegové pro, proti. Zdrželi se přijato. Pačet 6 pro, ne, tak pardon, to by je staženo. Employment 14 taky se nehlasujeme, takže přejdeme ke 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Rozpočet 7. Ne, takže teďka 15. Takže pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 odpadá, 16, návrh identický s budget 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Takže 14. employment odpadá, 17. která odpovídá eh, budget 9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A teď přecházíme k 18, protože 15 odpadá, 18 Eh, která odpovídá také budget 10 implement 16 pro, proti, zdrželi se, přijato, jasně přijato, implement 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Tak a přicházíme Eh, k pozměňovacímu návrhu číslo 1, kde pro, proti, zamítnuto, 2, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 6 implement 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, devítka, pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Jedenáctka, která je stejná, tady máme zase tři stejné identické pozměňovací návrhy. Pro, proti, zdrželi se přijato. Jedenáctka, implement 5, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jedenáctka B, implement 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvanáctka a tady máme pozměňovací návrh číslo 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Máme tu také ještě pozměňovací návrh 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto a implement 7 odpadá, takže přecházíme ke 14a, pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže implement 8 odpadá a přecházíme ke 20a, pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Tak a teďka přicházíme k pozměňovacímu návrhu výboru pro rozpočet. Máme tady první pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dva pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, zamítnuto a elektronické závěrečné hlasování o celé zprávě. Takže otevíráme hlasování. Ano, a teď hlasujeme. Hlasování se uzavírá. Takže 36 pro a 4 proti, jeden se zdržel, takže zpráva je přijata. So we now move to, uh... Jan Olbrich. Tak a teď přejdeme eh, k návrhu stanoviska eh, kolegy Olbrichta o absolutoriu za rok 2008. Yeah, but, but I have the committee, no? So No, no, use this one, please. Yeah, okay. I don't know why, but I hope right. So we start with amendment one. Začneme pozměňovacím návrhem jedna ten byl stažen, takže dvojka, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Přejdeme k trojce. Pro Ne, jestliže bude přijat, tak odpadne ústní pozměňovací návrh. Naopak. Takže o trojce budeme hlasovat. Kdo je pro, proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A teď eh, čtyřka je stažená, pětka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále šestka, to je stažena. A teď máme ústní pozměňovací návrh číslo jedna pana Pípera. Přejete si k tomu něco říci, pane Pípere? Je to jasné, budeme tedy hlasovat, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále pozměňovací návrh 7 je stažen, takže 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní 9, pro, který osmičku chcete zkontrolovat. Takže osmička elektronicky hlasujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Sedm pro 33 proti, tady zamítnuto. No, teď devítka. Kde pro? Proti zdrželi se zamítnuto, 10 pro, proti, zdrželi se schváleno, 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 12 pro, proti, zdrželi se přijato, 13 pro, proti, zdrželi se schváleno, ústní pozměňovací návrh číslo 2 pana Pípra bez vysvětlení, tedy budeme hlasovat, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní konečné hlasování o celém stanovisku, elektronický zahajuji hlasování, končím hlasování. 38 je pro jeden, proti 3 se zdrželi. Eh, stanovisko je tady schváleno. Děkuji vám. A můžeme přejít eh, k dalšímu bodu, to je bod číslo 13. Příspěvek politiky soudržnosti k dosávání cílu Lisabonské strategie a e, neformálně přidáme také cíle 2020. Spravodajem je Ricardo Cortés Lastra. Kolegové, prosím, vy, kteří se zoufale snažíte opustit tuto místnost, prosím, čiňte tak v tichosti, abychom mohli začít debatu o zprávě. A pan Lastra, jestliže dáte dát nějaký úvod, můžeme začít. Muchas gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě, a nemohl jsem to udělat ani jinak, bych eh, rád chtěl poděkovat sekretariátu tohoto výboru Rád bych poděkoval také sekretariátu naší skupiny. Sí, gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě bych rád poděkoval za příspěvky sekretariátu této, tohoto výboru, této skupiny, také všem stínovým zpravodajům. Také bych rád poděkoval generálnímu ředitelství eh, zaměstnanost, eh, regionální rozvoj a také všem eh, dalším spolupracovníkům. V průběhu přípravy této zprávy jsem se setkal se spoustou partnerů. Spolupracoval jsem s výborem regionu. Ricardo, já se velmi omlouvám, ale prosím vás, ti, kdo si chtějí povídat, tak prosím vás opuste tento sál, protože pro zpravodaje a pro nás všechny je to velmi nepříjemné pracovat, když tady hovoříte. Já jsem se setkal s různými regionálními eh, asociacemi, také s národními asociacemi. Spolupracoval jsem také s výborem pro, s výborem regionů, také se shromážděním evropských regionů. Eh, spolupracoval jsem také s eh, hospodářským a ekonomickým výborem a s dalšími regionálními asociacemi. Také jsem se snažil začlenit do této zprávy všechny myšlenky, které jsem eh, vyslechl od stínových zpravodajů. Já jsem se snažil vypracovat právo, která bude eh, kontinentní, koherentní v souvislosti také se strategií 2020. A předtím, než budu pokračovat, tak bych rád zmínil několik velmi důležitých dat. 9. 3 se odsouhlasila strategie 2020, to znamená příspěvek politiky soudržnosti k dosahování lisabonských cílů a také strategie 2020. Klíčové body této zprávy. Jaké jsou hlavní cíle? Bránit politiku soudržnosti jako velmi silnou politiku, která je dobře financována a která je přítomná a funguje ve všech evropských regionech. A také její velmi důležitou a klíčovou roli ve strategii 2020. V první části zprávy se hovoří o analýze Lisabonské strategie. Také tam najdete kritiku eh, v souvislosti s nedostatkem hodnocení a hodnocení také financování z které byly způsobeny také eh, samozřejmě spožděním eh, několika projektů. My vyčkáváme teď na strategi- vyčkáváme strategickou zprávu komise, která bude ve své zprávě vyhodnocovat kritéria, která by měly měla tuto e, politiku vyhodnotit. Dalším problémem je nedostatečná implikace účastníků e, politiky soudržnosti, to znamená na různých e, úrovních místní, úrovní a národní, které samozřejmě způsobily, že se snížila efektivita této politiky. Dále se hovoří také o důležitých věcech pro budoucnost této strategie. Eh, protože politika soudržnosti musí počítat eh, se spoluprací na všech úrovních, protože je to klíčová, klíčový bod pro eh, budoucnost strategie 2020. Musíme také posílit příspěvek sociálních a společenských partnerů tak, aby tato politika byla vždy v úzkém kontaktu eh, se všemi svými společenskými a sociálními partnery, abychom také odpovídali na sociální a společenské potřeby. A proto si myslím, že tato spolupráce musí být ještě dále posílena. Eh, Tady se také velmi zdůrazňuje důležitost vzdělání, školení a inovace, důležitost eh, takzvaného vzdělanostního trojúhelníku, to znamená pomoci malým a středním podnikům, kteří hrají zcela zásadní eh, roli v rámci eh, ekonomického rozvoje a růstu. Potřebujeme více flexibility a přesně proto, abychom mohli eh, zlepšit ekonomický růst, potřebujeme lepší vzdělávání, lepší školení a posílit také synergie v rámci národních a místních eh, programů. Potřebujeme také více koordinace, více koherence mezi politikami národními, regionálními a místními, tak aby byly plněny stanovené cíle. Evropská investiční banka má velmi důležitou roli a musí v budoucnosti také hrát důležitou roli pro tyto politiky spolupráce. Musí podporovat podporovat malé a střední podniky tak, aby jejich podpora byla opravdovou skutečností. Tak, ale abychom mohli podporovat tyto podniky, musíme zjednodušovat normy a postupy. A já bych si velmi rád samozřejmě v tuto chvíli vyslechl vaše názory eh, na mou zprávu, tak abych eh, mohl v budoucnosti tuto zprávu vypracovat tak, aby byla opravdu lepší. Eh, Mnohokrát děkuji. A nyní bych dala slovo generálnímu eh, řediteli, který je zodpovědný za regionální politiku. Chtěla bych jenom připomenout kolegům, že jsme požádali konferenci předsedů, aby změnili název dané zprávy, aby tam doplnili cíle strategie 2020 a ti z vás, kteří zde nebyli na schůzi včera, tak jsme obdrželi pozitivní rozhodnutí na úrovni konference předsedů a nyní čekáme na konečné schválení. A což by mělo být kolem 12. dubna. Čili bez ohledu na to, jaké bude konečné rozhodnutí, tak využijeme tuto příležitost, abychom v této zprávě také poukázali na přispění Eh, ke strategii 2020 a jsme celkem optimističtí, co se týče daného výsledku. Thank you very much, eh, Mrs. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení poslanci, dobré ráno všem. V první řadě bych chtěl velice vřele poblahopřát panu zpravodaji k návrhu této zprávy. Jsem velice vděčný za to, že jste rozšířil tuto zprávu, že jste se rozhodl rozšířit a obohatit tuto zprávu o agendu 2020. Musím říci, že tato zpráva na mě udělala skvělý dojem, že zdůrazňuje v jednom ze svých bodů, že politika soudržnosti není pouze zdrojem stálých finančních alokací, ale tyto principy, e, vícestupňové řízení, partnerství a tak dále jsou klíčovými prvky pro úspěch této strategie a měly by být plně zaintegrovány do této strategie. Takže myslím si, že i z našeho pohledu je to nesmírně důležité sdělení. Během několika následujících týdnů paní předsedkyně předáme Evropskému parlamentu první zprávu postupu e, 18 států eh, bude se týkat implementace těchto programů, což je taková novinka. Musím říci, že tyto zprávy nám poskytují celou řadu velice cených informací, co se týče dosaženého postupu. Víte, že máme 220 miliard, které jsou vyčleněny na naplňování cílů zavonské strategie, které jsou také zároveň vyčleněny, a měli bychom to říci otevřeně, také eh, programu 2020. Pochopitelně, jedna otázka, která je pro nás nesmírně zajímavá, je otázka určitých eh, záměrů, které byly vysloveny členskými státy a co se děje přímo v terénu. Takže tyto zprávy poskytnou velice podrobné informace, ale chtěl bych říct jen následující. Co mě lehce znepokojuje, je to, že celková implementace v terénu je velice pomalá. A to je jasně zohledněno v těchto zprávách. Pochopitelně mezi státy jsou určité rozdíly a to je možná pozitivnější zpráva. Co se týče lizabonských priorit, tak eh, tyto priority zaznamenaly pokrok, možná lepší než eh, průměr, čili navzdory dané krizi se zdá, že Lisabonská strategie funguje, to aspoň tedy můžeme říci nyní. A jsme v určité chvíli, kdy máme 27 finančních prostředků, které jsou vyčleněné na celé období, jsou vyčleněné na konkrétní projekty v terénu. To znamená, že tyto projekty byly vybrány a finanční prostředky byly už přislíbeny jednotlivým projektům. Ještě to nemuselo být vyplaceno, ale když se podíváme na míru absorpce, což bylo vyplaceno už um, v oblasti regionální politiky, tak jsme na úrovni 14 což eh, se dá srovnat, pokud vůbec můžeme učinit takovéto srovnání, tak je to přibližně 20-21 oproti roku nebo tomu období 2000 až 2006, eh, to znamená po prvních třech letech. Čili je zapotřebí, abychom dohnali určité úsilí. V následujících letech za sebe mohu říci, že jsme připraveni, že budeme velice intenzivně spolupracovat s danými zeměmi, především s těmi zeměmi, které mají problémy s, absorpči, s absorpční kapacitou. Ale pokud mohu, tak bych se také rád obrátil na vás, abyste nám pomohli, abyste ve svých zemích jasně informovali a pokud budete potřebovat eh, konkrétnější informace o svých zemích, tak jak já i mý kolegové jsme k dispozici, můžeme vás informovat, abyste věděli přesně, jaká je situace ve vaší zemi, abyste nám mohli pomoci a abychom mohli udělat určitý krok ku předu. Protože když se bavíme o revizi rozpočtu během letošního roku a také během následujících finančních perspektiv, tak je jasné, že lidé se také podívají, ať už právem nebo neprávem, se podívají na míru absorpce. Strategická zpráva bude, doufám, přijata komisí koncem března. To znamená, že potom ji předložíme se všemi podrobnostmi. Pro nás to byl dost to bohatý zdroj informací. Nyní několik slov o strategii Evropa 2020, což je také důležité a musím říci, že velice sdílím názory, které zaznívají v návrhu této zprávy. Co bychom měli dělat s ohledem na strategii 2020? Jak už jsem řekl, pevně věříme, že stávající politika, která je implementovaná spolu s vyčleněnými prostředky na Lisabonskou strategii, také jasně přispívá. Může přispět k realizaci Evropské strategie 2020. A Vidíme to jako určitý úkol naší politiky, abychom převedli priority agendy 2020 do konkrétních úkolů v oblasti rozvoje. Politika soudržnosti se nachází ve výjimečné situaci, protože je to politika politik společenství, která integruje nejrůznější sektorové politiky, opět v praxi, v terénu, které vycházejí z konkrétních potřeb regionů, z konkrétních programů rozvoje. Čili je velice důležité, aby politika soudržnosti sehrávala důležitou úlohu v Evropské agendě 2020. Ještě v letošním roce předložíme dvě sdělení které budou přímo spojené s Lisabonskou strategií. Jedno sdělení se bude týkat širší otázky trvalo udržitelného rozvoje a nechceme vydávat nové sdělení nebo další sdělení o trvalo udržitelném rozvoji, ale chceme se konkrétně podívat na to, jak převést cíle trvalo udržitelného rozvoje prostřednictvím politik soudržnosti do praktických věcí, konkrétních věcí. To samé chceme udělat v oblasti inovací, protože z našeho pohledu je to klíčové téma pro agendu 2020. Pevně věřím, že celková semantika, která se týká chytrého, trvale udržitelného rozvoje, který je, je sociálně inkluzivní, je téma, které je přímo spojeno s cíly ekonomické, sociální a teritoriální soudržnosti. Z tohoto důvodu v této oblasti chceme sehrát velice aktivní úlohu. Koncem letošního roku předložíme naši zprávu o soudržnosti. Máme v úmyslu také vzít eh, v potaz politiky, které se týkají budoucích vývojů a také to bude jasně propojeno, inspirováno Evropskou agendou 2020. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit eh, důležitou úlohu, kterou zde sehrává Evropský parlament. Především váš výbor tomto procesu nejen z hlediska pravomoci spolu zákonodárce, ale sehráváte také důležitou úlohu, co se týče mobilizace našich občanů a také napojení na národní parlamenty. Doufám, že budeme mít příležitost využít této strategické zprávy, abychom se mohli zorientovat, zjistit, jaký je současný stav a také vás chci během letošního nebo budoucích let neustále informovat, možná dvakrát ročně. Vám předám takovou stručnou zprávu, abych vás informoval, jaká je situace v oblasti absorpce, co se děje konkrétně v terénu v jednotlivých zemích, protože to bude jedním z našich hlavních úkolů, hlavních výzev, aby cíle, které byly odsouhlaseny, bylo převedeno do konkrétních výsledků prostřednictvím našich politik. A již nyní bych vám chtěl poděkovat za vaši spolupráci, veškerou pomoc a podporu, kterou nám poskytnuté v následujících měsících. Když vidím tuto novou politiku, tak myslím, že v kontextu agendy 2020 eh, zjistíme, že tato politika soudržnosti je velice moderní politikou rozvoje. Děkuji mnohokrát, že jste přispěl do naší diskuse. Jenom taková poznámka. Co říká pan generální ředitel, že můžeme získat veškeré informace o vašem regionu, o vaší zemi eh, s ohledem na politiku soudržnosti, tak eh, jsem pochopila, že pan generální ředitel nám je k dispozici. A další věc, eh, jsme velice rádi, že Evropský parlament sehrává velice důležitou úlohu v té návrhu strategie 2020, protože Lisabonská smlouva nám dává větší politickou moc. Máme také možnost monitorovat eh, proces, máme možnost eh, tento proces lépe sledovat, prosazovat a myslím, že nám také můžete pomoci v této věci. Nyní bych se obrátila na stínové zpravodaje, aby řekli své poznámky. Paní Bovinská, prosím. Bardzo děkuji. E, Chtěla především... Děkuji. Chtěla bych především eh, poděkovat eh, autorovi zprávy. Domnívám se, že je to zpráva velmi dobrá. A navíc my jsme se už několikrát setkali a debatovali jsme o jejím obsahu. Pan zpravodaj byl také ochoten zapracovat eh, také mé připomínky, což znamená, že to bude doopravdu zpráva výboru, nikoli eh, zpráva jednoho člověka a eh, určitě se dočkáme ještě řady pozměňovacích návrhů. Děkuji tedy. My jsme tady hovořili o Lisabonské strategii. Ukázalo se, že dosud nemáme souhodná data, pak jsme začali hodnotit zprávu Evropa 2020 z hlediska zájmu a otázek, které debatujeme v našem výboru. Za nejdůležitější považuji věci, které tedy jsou také zapracovány v této zprávě, a k níž patří skutečnost, že ve zprávě Evropa 2020 není dostatečně zohledněná role regionu a regionální politiky. Domnívám se, že to je, eh, je důležité, aby se ta otázka více rozvedla. Další důležitá otázka spočívá v tom, že strategie je spíše šitá na míru eh, bohatých členů Evropské unie, nikoli těch, eh, nikoli všech, eh, zejména ne těch, kteří, které jsou méně rozvinuté. Samozřejmě není možné přistupovat k tomu jedna velikost pro všechny, poněvadž to by nebylo dostatečně přiměřené. Důležité také je to, že hovoříme o hlavních rozvojových cílech, ale nesmíme přitom zapomínat na závažné cíle infrastrukturálního charakteru, jako je IT, energetika a doprava. I toto jsou cíle, jež je nutno zohlednit. Ve zprávě se dále hovoří o politice soudržnosti jako o takovém zastřešení jiných politik. Tady je třeba také vzít v úvahu různý stupeň rozvoje evropských regionů a také to, že Evropa je nyní rozmanitější, než byla před posledním rozšířením. Pamatujeme také na to, že bude další rozšiřování, Evropa bude mít více členů a to znamená, že eh, ta rozmanitost v Unii bude ještě výraznější. A toto se musí také odrazit eh, v hlasu našeho výboru, neboť to je vlastně naše parketa. Ve svých úvahách jsem také zdůraznila význam tohoto aspektu, ale také to, že v souvislosti se zelenou ekonomikou, s rozvojem vědy je třeba vzít úvahu také nerovné rozložení nákladů a příjmu mezi jednotlivými členy, poněvadž zelená ekonomika bude mít různé náklady v různých členských zemích. Taktéž politika soudržnosti nesmí být pouze jakousi ideou, nýbrž musí mít také odpovídající financování konkrétními prostředky. Čili není to jenom o prioritách, ale také o zdrojích. Myslím, že ještě dnes eh, bude pokračovat debata o této zprávě a cílech a budeme nadále pracovat na pozměňovacích návrzích, bude-li to vhodné. Děkuji vám. Nyní paní Manesku Zálde. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau în primul rând să-l felicit pe raportor pentru uh, munca. Já bych eh, ráda poděkovala pogratulovala panu zpravodaji a ráda zmínila následující. Zpravodaj který že řekl už od roku 2006-2008, programy politiky soudržnosti obsahovaly velmi důležité politické komponenty, které následovaly Lisabonskou strategii. Všechny tyto prvky se poté konkretizovaly do velkých investicí, například do výzkumu. A já si myslím, že to jsou zcela zásadní věci pro udržitelný rozvoj ale abychom vyšli z té krize, tak potřebujeme udržitelná opatření a konkrétní opatření, s pomocí nichž můžeme vytvořit nová pracovní místa, opatření eh, s nimiž nebo s pomocí nichž zlepšíme vzdělání našich občanů, tak aby našli nová pracovní místa na eh, pracovním trhu. Eh, kromě toho já velmi oceňuji, že tato zpráva zdůrazňuje jeden velmi důležitý bod, o kterém já jsem hovořila eh, v debatě o agendě 2020. Neexistují žádná konkrétní stanovení o tom, jak by se na této strategii nebo na implementaci této strategie měly podílet místní a regionální partneři. A já jsem několikrát zdůrazňovala, že úspěch této strategie bude zcela zásadně záviset na tom, jak bude uskutečňována a realizována na národní, místní a regionální úrovni. A proto si myslím, že právě eh, ti místní a regionální partneři jsou zcela zásadní. Musí se na této strategii podílet co nejvíce, co nejintenzivněji. Eh, musí být opravdu opravdovou součástí politiky eh, soudržnosti i součástí agendy 2020. A já si myslím, že tato strategie musí být opravdu proveditelná a prováděna eh, na regionální a místní úrovni. A myslím si, že to nezávisí pouze na strukturálních fondech. Eh, ty samozřejmě eh, představují velmi dobrý výchozí bod, ale nejsou dostatečné. Děkuji mnohokrát. Paní Šerata tady není, čili má slovo pan Angorakis, prosím. Já si myslím, že tato zpráva, o které zde hovoříme, je velmi, velmi e, významná, protože jen se podívejte na všechen ten vývoj e, v posledních e, letech. Nicméně já mám ale velmi zásadní otázku. Propasti mezi jednotlivými evropskými regiony se neustále prohlubuje. A to už říkala jedna má kolegyně. E, když tady máme zprávu, která nenachází e, žádné řešení nebo žádnou odpověď na to, jak je to možné, že se tato propas neustále prohlubuje, vždyť máme údaje o tomto vývoji, ale my potřebujeme na to odpověď a pokud odpověď nenajdeme, tak si nemyslím, že můžeme dosáhnout e, námi stanovených cílů v rámci politiky soudržnosti oblasti. Eh, paní předsedkyně, vždy to máme řadu velmi velkých eh, problémů a my se musíme zeptat, co můžeme udělat pro to, nebo jak můžeme zajistit, aby vývoj v Evropské eh, unii byl trošičku rovnoměrnější, rovnoprávnější. A to si myslím, že je velmi zásadní. My musíme rozvádět dál tuto politiku na té No, na tomto základě. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala zpravodaji za tento skvělý, za, za tuto skvělou práci, hlavně proto, že také pracoval ve velmi svízelných eh, podmínkách. Šlo přece o to udělat analýzy toho, jak politika soudržnosti přispěla k dosahování cílů Lisabonské strategie a spousta lidí říká, že Lisabonská strategie eh, byl jasný propadák, vůbec nedosáhla těch cílů, které si stanovala, stanovila a proto bychom rádi v eh, této skupině nebo v tomto výboru zorganizovali slyšení tak, abychom si vyslechli opravdu eh, všechny partneři, protože eh, my nemáme dostatek údajů na stole tak, abychom si udělali správný ucelený obrázek. Mm, o současné situaci. Já si myslím, že opravdu potřebujeme pořádnou analýzu, eh, tak abychom si opravdu uvědomili, zdali tato strategie opravdu eh, nějakým způsobem přispěla, zdali měla nějaké pozitivní dopady. Eh, to, co komise navrhla a to, na čem teď spolupracuje i Evropský parlament, tak to je strategie, která ještě nebyla pořádně zhodnocena. A teď už tady hovoříme o nové další desetileté strategii, aniž bychom přesně věděli, jak by to mělo fungovat. A to je velmi těžké. A z toho důvodu bych opravdu ještě jednou ráda pogratovala Ricardovi za to, že zapracoval do této zprávy e, spoustu velmi dobrých bodů, ale to neznamená, že v následujících měsících nebo letech Eh, dokud opravdu nebude nově formulovaná eh, politika eh, soudržnosti, nebudeme muset si ještě sednout a zamyslet se nad tím, co to vlastně všechno přineslo, ta strategie. Zdali, zdali jsme opravdu dosáhli těch cílů, které jsme si eh, stanovili, protože již eh, se hovořilo o tom, že existují eh, další informace a já si myslím, že v následujících měsících se opravdu musíme setkat a popovídat si o tom, jak to všechno opravdu probíhalo, co nám to přineslo, protože my nechceme samozřejmě teď tady pracovat na něčem, co pro politiku soudržnosti soudržnosti eh, nebude dobré. My potřebujeme něco, co bude dobré pro všechny evropské regiony, ale zároveň také pro evropskou integraci. A já si myslím, že to je v každém případě dobrý eh, výchozí bod, eh, který nacházíme v té zprávě, ale myslím si, že opravdu si musíme o tom ještě popovídat a zhodnotit. Jestli mohu využít tuto příležitost a říct také něco slov k tomu, co říkala kolegyně Komise koncem března přijme strategickou zprávu, která nám poskytne další informace, hlavně o stávajícím stavu. Čili tato zpráva bude také k dispozici přibližně ve stejné době, čili možná bychom mohli mít další setkání a komise by mohla vést diskusy o této strategické zprávě, která bude také předložena radě a bude probírána na dalším summitu. Nyní má slovo pan Lambert van Nistelrooy, prosím. Děkuji mnohokrát. Tato zpráva mě také velice potěšila. Jsem rád, že byl rozšířen, rozšířena působnost a samotný obsah této zprávy, ale Moc se mi nelíbí, jak tady probíhá diskuse. V podstatě se bavíme o Lisabonské strategii, o nové evropské agendě 2020, ale jak již zaznělo včera, Rada von Rompuy říká jednu věc jménem Rady, ale v podstatě letí deset, let, je to jako piloti, kteří v podstatě nevědí, co dělají. Takže souhlasíme eh, s koordinátorkou socialistů, že nemůžeme dělat další kroky a tvářit, že jsme to všechno přijali. To je nepřijatelné. Co bych chtěl udělat? Možná předložím pozměňovací návrh v tomto smyslu. Chtěl bych se zaměřit hlavně na věci, které děláme dobře. Například výbor regionů v posledních letech monitoroval. Monitoroval situaci v implementaci Lisabonské strategie, dívali se na to, jak to bylo naplňováno, 70 finančních prostředků v regionu, což také odpovídá eh, lisabonským cílům, čili možná bychom mohli vzít v potaz myšlenku, která zazněla. Když jsme měli kokovou zprávu, tak to nebylo ničí dítě. Nikdo byl za to zodpovědný. Tehdy to byly státy, které byly zodpovědné. Co se stalo? Členské státy podali zprávu po dvou letech, odeslali ji do Bruselu a řekli si, fajn, je to hotové. Proč bychom nemohli tedy zavést určitou inovaci, o které jsme se také bavili, aby Evropa udělala takový pakt s regiony, s městy, aby byla naplněna agenda 2020. Budeme mít určitá kritéria, komise předloží návrhy a můžeme se podívat na to, jak je to skutečně naplňováno s těmi danými aktéry, protože to jsou ti, kdo jsou zodpovědní. Vlastně všichni jsou zodpovědní. Ale jakmile jsou zodpovědní všichni, tak není zodpovědný nikdo. Ale týká se to regionů, měst, podnikatelů. Měli bychom si stanovit kritéria nejen otevřené koordinace. Kdo dělá to hodnocení? Vím, že některá ministerstva si sednou s určitými eh, hráči, někdy tam ale nepřizvou skutečně regiony, města a prostě se to odešle do Bruselu a nazdar. Čili můžeme brát v potaz regionální výbor, jakým způsobem budeme naplňovat cíle 2020. Já osobně nejsem proti tomu, aby se účelově vyčlenovaly prostředky, abychom měli ten multi úrovňový přístup. Je důležité, ale by regiony municipality se zapojily do těchto věcí. Protože se může stát, že některá města, regiony, lokality prostě se nebudou chtít zapojit do této strategie a je to jejich věc. Ale je důležité, abychom přizvali ty, kteří se chtějí aktivně zapojit. Nemá cenu zpívat v nějakém sboru, protože když máte sbor, tak někteří lidé zpívají, někteří nespívají, protože někdo tam jenom stojí a otvírá pusu, ale musíme, musíme vytvořit eh, skutečně nové smlouvy, především s těmi, kteří jsou opravdu aktivní a zaangažovaní. Čili měli bychom mít takovýto pakt eh, s regiony a s městy. Měli bychom se vymanit eh, z toho začarovaného kruhu. Říkáme, že naplňujeme usnesení Evropského parlamentu. Jsou tam dva odstavce a to se pořád mele dokola. Čili měli bychom mít větší viditelnost, měli bychom mít větší napojení na města a pokud tam nebudeme mít také otázku odpovědnosti, pochopitelně to může být někdy problematické, tak bych rád v tomto smyslu napsal několik pozměvacích eh, návrhů. Doufám, že to pomůže také panu Arnoldovi, až se bude dělat také finanční revize. Byl tady velice špatný dokument. Vlastně ten dokument ani neexistuje, takže měli bychom to změnit. Děkuji a nyní má slovo pan Mikael Tojra. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Arna, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich... Eh, děkuji, paní předsedkyně, eh, milé kolegyně, milí kolegové. Já se mohu připojit k tomu, co říkal můj před řečník. Já si myslím, že v každém případě se musíme podívat na Lisabonskou strategii a mnoho lidí se eh, na tom shodne v tato strategie nemá dostatek eh, nadšení, dostatek zcela zásadních eh, aspektů a já si myslím, že tyto problémy musíme nějakým způsobem překonat. Mm, paní předsedkyně, já vás mohu pouze v tom eh, podpořit, v tom, co jste říkala, že opravdu potřebujeme mm, jednat na stejné úrovni jako Evropská rada v rámci této strategie. Jde o to, aby byly Eh, velmi jasně stanoveny kompetence a my potřebujeme, aby tato nová strategie byla opravdu strategií občanů. Jde o to, abychom si tady jenom rozdělovali kompetence v rámci e, institucí, vlád, e, úředníků e, nebo politiků, protože jde o to, aby ta strategie byla opravdu blízká občanům a já bych proto rád ještě jednou zdůraznil, že je velmi důležité, aby v té strategii 2020 byly opravdu zcela zásadními aspekty, které přibližují tuto strategii občanům. Já bych ráda, rád eh, teď eh, položil otázku a na to nesmíme zapomínat. Samozřejmě, že se musíme eh, naučit ze všech chyb, které jsme udělali v minulosti. Musíme zhodnotit tedy ty předcházející strategie, ale když se podíváme na agendu 2020, tak nám vyvstane následující otázka a já si myslím, že k tomu už si dnes také můžeme vyslechnout eh, příslušné údaje. A já se ptám, myslíme eh, při myslíme tedy v souvislosti s programy, které jsou v tuto eh, dobu prováděny, myslíme tedy na ty na to, že by některé stěžejní body se trošičku posunuly nebo uh, transformovaly. Myslíme uh, na to, uh, že se možná některé klíčové prvky budou měnit, bude se, budou se posunovat eh, lhůty, co by se tedy mělo změnit. A to by mě velmi zajímalo, co si o tom myslí generální ředitelství, jak by to tedy eh, mělo vypadat pro následující eh, léta, protože víme, že teď se nacházíme v té první fázi, v té první třetině té strategie. Thank you, Jan Olbricht. And, uh... Jan Olbricht potom pan Celer. Paní předsedkyně, eh, dovolte prosím drobnou provokaci. Totiž, jestliže nyní se doslýcháme, že Lisabonská strategie se nezdařila, to eh, konec konců i předseda Barozo hovořil o selhání této strategie. A e, jestliže tedy hovoříme o příspěvku politiky soudržnosti k e, dosávání cílu, tak prostě e, to znamená, jak politika soudržnosti přispěla ke krachu Lisabonské strategie de facto. Čili teď jde o to, jak vlastně to sformulovat pozitivně. To je první věc. Když se zamyslíme nad strategií Lisabonské strategie, tak ono to nezačínalo na počátku eh, v jakékoliv souvislosti s politikou soudržnosti. Měla to být prostě otevřená koordinace, lisabonská koordinace mezi členskými státy. Čili abychom tedy nedělali něco podobného na úrovni měst a regionů. Prostě ta koordinace se nepodařila, poněvadž Eh, členské státy eh, jaksi nemohly nebo nechtěly eh, na tom ve skutečnosti spolupracovat. To jsme měli ve zprávě pana Koka, byl tam návrh černé listiny a odpovědi byla lisabonizace. Řekli jsme, že pokud nebudeme mít skutečnou, opravdovou evropskou politiku, tak ta strategie nebude k ničemu politika soudržnosti tu strategii tak trochu zachránila, poněvadž umožnila do toho zapojit společné prostředky, eh, prostředky eh, soudržnosti. A bylo to poněkud eh, jaksi nebezpečné, poněvadž tam byl earmarking pro staré členské země a u nových členských zemí toto nebylo a se z toho stejně nějakým způsobem vykroutili. Čili ten, ta původní myšlenka nebrat v úvahu politiku soudržnosti v Lisabonské strategii, to byla chyba. Politika soudržnosti není ovšem chybou v mnohých městech a regionech le z čeho dosaženo bylo Tedy nepodařilo se dosáhnout lisabonských cílů, ale není třeba, není možné říci, že celá strategie byla špatně, protože má mnoho dobrých výsledků. Přistupujeme-li tedy k nové strategii 2020, nemůžeme opakovat starou chybu a můžeme k tomu od začátku přistoupit jinak. A komise se nyní snaží eh, oddělit to, co je zodpovědnost Unie a co je zodpovědností členských zemí, včetně města regionu. To znamená, že regiony a města eh, musí spolupracovat na úkolech eh, politiky soudržnosti a to se musí promítnout do národních cílů. Jestliže tedy hovoříme o těchto dvou strategiích, je třeba si také říci, že není možné znovu zopakovat tutéž chybu potřebujeme mít strategii, která bude se opírat také o eh, dobrou kvalitní politiku soudržnosti. Eh, Viktor Bustina není. Děkuji, paní předsedkyně když chceme vytvářet něco nového po té, co jsme udělali něco předtím, tak eh, samozřejmě souhlasím s tím, abychom nejdříve zhodnotili to, co jsme udělali v první řadě. A já velmi děkuji za to, že o tom zpravodaj ve své zprávě hovořím. Hovořilo se hodně o regionální úrovni, o politickém jednání na regionální úrovni. Eh, o angažovanosti. Já musím říci, že vůbec ten koncept nebo termín Lisabonská strategie, to bylo něco, co já jsem znal z novin. Eh, v každém případě to pro mě nepředstavovalo základ našeho politického jednání, to v první řadě. Za druhé si myslím, že eh, strategie si musí stanovovat cíle. A já tedy souhlasím se svým předřečníkem. Pokud cílem Lisabonské strategie bylo udělat z Evropského společenství, z Evropské unie eh, to nejdynamičtěji se rozvíjející Eh, místo, tak eh, je jasné, že se nám to nepovedlo. Eh, kromě toho se, jsme se dostali do ekonomické krize a je pravda, že to v tomto pozitivním vývoji opravdu moc nepomohlo. To znamená, že potřebujeme nové cíle. To je otázka, potřebujeme nové, anebo budeme postupovat stejným způsobem. Agenda 2020 eh, hovoří stále o tom cíli udržet Evropské společenství jako motor ekonomického růstu a vývoje. Co ale potřebujeme udělat, aby tomu tak bylo? A to musíme v každém případě dělat na všech úrovních, na národní, regionální a místní. Eh, protože pokud to má být eh, cíl Evropské unie, tak to musí být opravdu na všech eh, úrovních. Když se podíváme tedy na agendu 2020, například na Německo regionální úrovni, tak tady vidíme negativní prvky. Například tady máme příslušné ministry z, z německých spolkových zemí, kteří se setkali v Bundesrátu a Bundesrát právě včera se prohlásil, eh, že zastává negativní postoj k agendě 2020, protože má pocit, že um, ubližuje nebo porušuje, narušuje základy subsidiarity. A něco podobného jsem eh, slyšel a zažil také eh, v německém parlamentu. A pokud jsou tedy mm, zveřejňovaná taková stanoviska, tak si myslím, že tady máme problém. A teď bych rád se zmínil eh, o něčem, co včera eh, prohlásil prezident našeho parlamentu, pan Buzek. Evropa může fungovat pouze tehdy, pokud evropská myšlenka eh, bude všech, pro všechny společná a pokud se všichni budeme cítit Evropany. To znamená, že v první řadě nám musí jít o Evropu, Evropu v globálním měřítku. A to si myslím, že je něco, co, čím se musíme řídit v každém případě. A poté samozřejmě tady máme další otázky. Eh, například to, že eh, politika soudržnosti se v posledních letech musela vyrovnat srovnávat eh, s některými problémy, například eh, s přijetím nových 12 členských států, což byl velmi eh, těžký úkol, který bylo možná vyřešit pouze v rámci politiky soudržnosti. A teď je nás 27 v jednom celku a otázka je, jak budeme tedy v tomto množství pokračovat, jak budeme pokračovat tak, abychom byli konkurenceschopní. Eh, Spojené státy americké, Čína a další státy, eh, vypadá to tak, že se z krize dostali lépe. A teď je otázka, jak se z té krize dostaneme my, jaké nástroje budeme používat. Eh, budeme využívat to, co ještě někde eh, existuje, tedy budeme, se zakládat, budeme zakládat naši politiku hlavně na tom, co existuje v tuto chvíli, anebo budeme hledat tady eh, nové možnosti někde jinde, anebo řekneme, že ten náš cíl je ještě větší. Eh, řekneme si, že musíme ustát globální boj na světových trzích a pouze pokud se rozhodneme, že budeme opravdu posilovat inovaci eh, tam, eh, kde ji máme, budeme posilovat aspekt rozmanitosti, který eh, máme v Evropské unii, tak pouze tehdy mm, Eh, tehdy si myslím, že to bude eh, ku prospěchu také těm, kteří potřebovali trošičku déle na to, aby se opravdu zaintegrovali do tohoto eh, evropského celku. To znamená, že jde o to, aby ty cíle byly stanoveny pro všechny, i pro ty, kteří ještě musí mnoho na cestě k lepšímu vývoji vykonat. To znamená, že politika soudržnosti v souvislosti s konvergencí. A to je v každém případě debata, která byla započata, která bude ještě dále pokračovat. Mulțumesc mult de tot, doamna președintă. Aș vrea să-l felicit pe coleg. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych eh, nejdříve poblahopřát svému kolegovi, panu Cortesu Lastrovi, k jeho zprávě, která je velice provokativní v podstatě otevírá diskusi, která mě přijde velice zásadní. A chtěl bych tím říci, že se musíme poučit ze zabonské eh, strategie. Pochopitelně jsme také zaznamenali několik úspěchů, ale také neúspěchů. Musíme si uvědomit, co Evropě chybí, aby mohla uspět. Chybí jí patřičné politické vedení. To by se ale díky Rezabonské smlouvě mělo zlepšit, ale druhá věc je také takzvané ekonomické řízení. Je důležité, abychom měli ekonomické řízení na evropské úrovni. A to bychom neměli dělat na úkor regionu. Musíme mít strategii, která umožní Evropské unii, aby se Evropa, Evropská unie skutečně stala globálním aktérem. Ale musí zajistit také koherenci eh, v politickém, ekonomickém řízení. Nesmí to být pouze jenom o politické prohlášení. Za druhé, pokud chceme mít eh, tuto strategii 2020, Evropský parlament eh, by neměl být eh, orgánem, který pouze přijímá určitá rozhodnutí. Musíme si uvědomit, eh, že rada je v podstatě vedena národními zájmy. Také výběr komisařů. Víme, že tady vznikla celá řada konfliktů mezi členskými státy, kdy jsme také řešili ekonomickou krizi. Čili národní dimenze je stále dimenzí, která bude ovlivňovat způsob fungování rady. Čili koherentnost je určitá schopnost přiblížit se strategickým praktikám Evropské unie a ne praktikám národních států. Četl jsem knihu eh, Plan Before, pana Estela Blauna a chtěl bych vám, vážení kolegové, říci, že se bavíme o nové energie Evropské unie. To zní všechno krásně, ale pokud tyto projekty budou pouze na papíře, například v oblasti těch nových energií, a srovnám je s projekty USA a Číny, tak vidíme, že Evropská unie je v podstatě směšná oproti jejich ekonomickým plánům. Tudíž pokud chceme skutečně vidět úlohu Evropské unie, která se musí vymanit z této ekonomické krize, tak v podstatě vidíme, že dochází k velkým propastem mezi chudými, bohatými regiony, tak se musíme uvědomit, jaký je ten ideální plán, abychom mohli vymanit celou Evropskou unii z této krize. Možná v této zprávě vítám, že Evropský parlament sehrává skutečně důležitou úlohu pro definici strategie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 Strategie 2020 je velice ambiciozní, to už bylo řečeno několikrát. Co se týče Lisabonské strategie, tak tato strategie skutečně nefungovala, nebyla uvedena v život. Proč? Protože členské státy se nezapojili eh, do této strategie. Co se týče strategie 2020, tak musíme dbát na to, aby se neopakovala to, aby se neopakovalo to samé. Jsou tam dobré myšlenky, ale musíme být skutečně konkrétní a specifičtí. Měli bychom mít možná systém cukru a byče. A jak jsem říkala, tyto cíle jsou velice ambiciozní a musíme udělat vše pro to, aby byly konkrétně naplněny. Co se týče toho postupu cukru a byče, tak máme také určitý rozpočet. Ten rozpočet společenství musí být také prioritou právě v této strategii 2020, abychom eh, patřičné cíle mohli naplnit. Musíme zajistit synergii, koherentnost a náležité finanční zdroje. Dále v kontextu strukturální politiky můžeme již eh, vidět konkrétní činnosti v rámci té strategie 2020. Nesmíme zapomínat na to, že musíme mobilizovat různé regiony a různé zdroje financování. Pokud budeme dobře pracovat, tak eh, můžeme získat to, co chceme. Paní předsedkyně, dámy a pánové, Vraťme se k tomu základnímu tématu, kterého se týká tato zpráva, čili jak přispěla kohezní politika k dosažení lisabonských cílů. Já se domnívám, že je nesmírně důležité tuto debatu zahájit a proto oceňuji tu výzvu, kterou zdvihl náš kolega pan Lastra a pustil se do tohoto velmi složitého tématu. Musíme ale proto vyhodnocení, protože ty prostředky a nástroje nefungují dlouho, čili nemáme tolik, tolik dat pro to, abychom to exaktně vyhodnotili, přesto se musíme o tuto analýzu pokusit. Ty principy, které tady v úvodu jasně jmenoval pan Áner, čili partnership principle, integrated approach, subsidiarity principle, to jsou základy, na kterých stavíme ale musíme je nějakým způsobem zdůvodnit. Například zeptejme se tedy v jednotlivých státech, jak, jak docházelo k jednáním o prioritách, jestli byly zohledněny priority obcí a měst a regionů. Zkusme zjistit, zdali například integrované plány měst měly úspěch, jestli vložené prostředky tímto způsobem nebyly efektivněji využity než jiné prostředky jako takové. Podívejme se na to, jestli e, implementace těch prostředků šla e, správným směrem, to znamená jak do, do obcí a měst, tak do regionů. Zkusme si odpovědět, proč nevyužili té možnosti e, využití těch prostředků více vlastní obce a města. Proč tento princip využili pouze dvě města a vracím se k tomu, co Lambert rád uslyší, Amsterdam a Rotterdam. Proč se to neuchytilo v jiných státech? Kde byly ty problémy? Čeho se ty municipality bály? Je tady, jsou tady zmíněny finanční nástroje Jeremy a Jessica. Přiznejme si, že ani tyto moderní principy nejsou v současné době mnoho využívány a my v nich přece spatřujeme budoucnost využití těchto prostředků. Co bránilo většímu využití těchto moderních finančních principů jako takových? A e, poslední má poznámka směřuje k tomu, že Těmito problémy se nezabýváme jenom my, ale zabývají se tím i jiné organizace, jako jsou Telecities, Výbor regionů nebo CMR a, a další zkusme se jich zeptat, jaká jsou jejich doporučení, kde oni spatřují ty problémy a my potom udělejme tu analýzu jako takovou. Proto si myslím, že není od věci návrh paní Krelové k tomu uspořádat nějaký mini-hearing a vyslechnout si tyto věci. Protože eh, tato zpráva podle mého názoru by měla sloužit hlavně k analýze a následně k doporučení jak lépe čerpat, jak efektivněji využívat evropské prostředky. Děkuji za pozornost. Karin Kannenbach, please. Ja, herzliches Dankeschön. Ich... Děkuji, paní předsedkyně. V souvislosti s dnešní diskuzí bych eh, ráda eh, poděkovala panu zpravodajovi hlavně za bod 14, protože o tom si myslím jsme hovořili velmi málo. Eh, když už hovoříme o strategii 2020, tak včera jsme například hovořili o konkurenceschopnosti, o růstu a já bych rád, i když dnes jsem dnes neúplně dobře poslouchala, ale slovo člověk jsem neslyšela ani jednou. Proč vlastně chceme ten růst? Proč je pro nás konkurenceschopnost tak eh, důležitá? Eh, já si myslím, že to je důležité hlavně protože je to pro lidi. A v regionální e, politice jsme znali Lisabonskou strategii opravdu pouze z novin. Pokud jde opravdu o lidi v regionech, tak se musíme ptát, co z toho mají lidé v těchto e, regionech, co z toho mají jejich děti. A to si myslím, že je velmi zásadní a měli bychom to tady e, zdůraznit, protože všechen tento růst, všechna tato konkurenceschopnost, to má vždy e, smysl pouze pokud eh, se dostane k lidem, pokud se správně dostane k lidem, je dobře distribuována, protože jde o to, aby se ten zisk dostal k lidem, kteří k němu nějakým způsobem přispěli, anebo k lidem, kteří eh, z nějakých eh, důvodů, například eh, z tělesných důvodů, prostě přispět nemohli. A já si myslím, že to je přesně to, co bychom vždy měli brát na zřetel. My tady pracujeme pro lidi, nejde pouze o technická opatření, nejde pouze o procesy, nejde pouze o optimalizaci přístupu. Jde o to, co z toho bude nakonec, jaký prospěch z toho budou mít občanky a občané Evropské unie. A proto já bych ráda poděkovala za boč. 14, eh, protože je jasné, že naše konkurenceschopnost nebo ekonomický rozvoj nebude mít žádný smysl, pokud se nedostane k občanům. Děkuji. Čili tím jsme vyčerpali seznam řečníků. Nejdříve se obrátím tady na kolegu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěl bych eh, moc poděkovat, že jste mě přizvali k této diskusi, protože to byla pro mě velice plodná diskuse. Chtěl bych se zaměřit pouze na několik bodů, které podle mého názoru jsou nesmírně důležité. Jedna věc, myslím si, že to řekla paní Kryle, měli bychom dát na stůl získaná fakta, čísla a analyzovat je. To je věc, kterou musíme udělat a myslím si, že během dubna a května budeme mít celou řadu příležitostí, protože v první řadě koncem března obdržíme strategické zprávy a potom 19. dubna, alespoň doufáme, budeme moci opublikovat syntetické hodnocení, čili bude to taková hodnotící zpráva, která bude združovat veškeré výsledky hodnocení, která byla provedena pro období 2000 až 2006 a tam bude jasné, do jaké míry období 2006 přispělo k naplňování strategické, eh, Lisabonské strategie a také k naplňování sociálně-ekonomické a mm, kohezní politiky. Čili je tady celá řada věcí, které máme k dispozici a myslím si, že by to mělo fungovat. Dále pan Olbricht, myslím, říkal, a také pan Celer a ostatní poslanci se zmínili o tom, že do jisté míry je škoda, že politika soudržnosti byla explicitně spojena s Lizabonskou strategií pouze pro období 2007 až 2013. Já si pamatuji, že jste mi, paní předsedkyně, mnohokrát říkala, když jste navštívila regiony, že zabonská strategie prostřednictvím s programem rozvoje regionu jsme vytvořili určitý vztah pro léta 2007 až 2013, čili až v tomto období to začalo být něco skutečně konkrétnějšího pro jednotlivé regiony. To byla určitě chyba, kterou bychom neměli v rámci strategie 2020 opakovat. Měli bychom udělat vše pro to, aby tato strategie a její cíle byly známy všem a to od začátku. A to je určitě velký úkol pro regionální politiku a politiku soudržnosti. Jsem velice rád, že i když strategie 2020 je v podstatě do valné míry přebírá cíle Lisabonské strategie, ať už je to konkurence, hospodářská soutěž, inovace a tak dále, ale je důležité, že tato nová strategie mnohem explicitněji, i když ne možná úplně, bere v pota sociální dimenzi a také explicitněji bere v úvahu otázku trvale udržitelného životního prostředí, což je pro nás také velice důležité. Je škoda, že regionální politika se objevila v rámci Lisabonské strategie tak pozdě, protože když se podíváte na ta data, tak jsme začali v roce 2007. Koncem roku 2007 jsme přijali programy, ale potom začaly být programy implementovány v letech 2008 a 2009 a nyní o rok později vidíme, že pouze malá část toho, co bylo k dispozici v oblasti politiky soudržnosti, bylo skutečně použito. Nicméně už dnes hodnotíme Lizabonskou strategii a nahrazujeme ji agendou 2020. Bohužel jsme neměli dostatek času, abychom mohli náležitě analyzovat explicitní propojení mezi politikou soudržnosti a Lizabonskou strategií. Co by to konkrétně skutečně mohlo přinést? Pochopitelně politika soudržnosti je také samostatnou politikou. A celá řada poslanců se zmínila o tom, že zcela správně když existují určité nerovnosti mezi regiony, tak to musí být také výraz solidarity. Ale ne ve smyslu nějaké charitativní práce, dobročinnosti. Naopak musíme prosazovat rozvoj a když se podíváme na hodnocení za to období 2000 až 2006, tak je tady jedna věta, kterou se pamatuju z té syntetické zprávy. Ano, skutečnost, že máme fond Solidarity pomoci, kterého jsme podpořili regiony, které pokulhávají, má velice pozitivní dopad na ekonomiku celé Evropské unie. To je důležité. A další věc, která je důležitá, nacházíme se v globálním světě, nemůžeme se dívat pouze na evropský průměr a na to, že e, dostaneme ty, co pokulhávají na, ten, e, na tu úroveň průměru. Ale v podstatě se musíme zamyslet nad tím, že se díváme na nový svět, kde se objevují nové výzvy, svět, který se neustále mění, čili v budoucnosti musíme nastavit správnou rovnováhu mezi těmito dvěma cíly. Pochopitelně tyto cíle jsou velice úzce propojeny a musíme tyto věci řešit současně. Pokud zaznamenáme úspěch zde, tak jsem přesvědčen, že zcela významně přispějeme k budoucímu vývoji Evropské unie a do značné míry je o tom právě Agenda 2020. Musíme ve světle všech výzev rozvíjet naše společnosti, naše hospodářství a opět teď se vracíme k tomu jednoduchému znění smlouvy. Musíme to dělat vyváženým způsobem. Pokud se pokusíme na těchto úkolech pracovat v následujících měsících, tak jsem relativně optimistický a ještě jednou, paní předsedkyně, bych chtěl poděkovat zpravodaji za návrh zprávy. Předtím, než dám slovo Richardovi, tak eh, bych eh, ještě na vteřinku chtěla něco říci. První věc, Pane generální řediteli, zmínil jste se o tom, že někteří lidé rozlišují mezi smlouvou, která říká, že bychom v rámci politiky soudržnosti a regionální politiky měli eh, vlastně zmírnit určité rozdíly a zároveň bychom měli prosazovat strategie 2020, ale tady není žádný protimluv, protože je důležité, když jsou určité rozdíly, tak eh, musíme zajistit rychlejší růst. Musíme zajistit růst, který bude trvale udržitelný, který bude fungovat i v budoucnosti. Musíme investovat do různých věcí, než jsme investovali před 20 lety. Čili musíme si stanovit priority, což je inovace, energetická účinnost, to obnovitelné zdroje energie, nebo co vše si představujeme pod tím trvale udržitelným rozvojem. Musíme to dělat především efektivním způsobem a e, v reakci na globální výzvy. Musíme dohnat nejen naše sousedy, třeba Polsko je sousedem Německa, zároveň máme souseda Ukrajinu, ale musíme také pomoci regionům, aby byly více konkurenceschopné. Nemáme dostatek času na ještě hlubší diskusy, ale možná pokud byste mohl si odnést takový hlavní signál, že v rámci této diskuse 2020 je, je také důležité hovořit o budoucím rozpočtu. Co máme k dispozici s ohledem na financování v rámci agendy 2020? Je tedy evropský rozpočet, protože například máme problémy s kapitálovými investicemi, máme problémy s finančními trhy, čili to bude trvat asi deset, desítky let, než se to všechno spraví. Bude to asi obtížné především pro malé a střední podniky, ale naším úkolem je, abychom náležitě využívali evropský rozpočet. Čili co je v té agendě 2020 s ohledem na rozpočet? Buď snížit rozpočet na 10-20 sektorových rozpočtů nebo fondů a budeme muset možná vytvořit nové kompetence, to nás zase bude stát spoustu peněz, bude to trvat spoustu let a budeme muset také najít v Evropské komisi určitou legitimnost, abychom mohli spravovat takovéto fondy. Musíme vytvořit takové mechanismy, které známe z politiky soudržnosti, abychom investovali do reform a Víme, že i tuto politiku budeme muset reformovat v budoucnosti a přitom budeme muset naplňovat všechna kritéria. Začali jsme vlastně se strategickými cíly. A tyto cíle jsou potom ušity na míru pro jednotlivé regiony, pro státy a prostřednictvím vyjednávání se snažíme alokovat peníze programům, projektům, tak tam máme také uh, Eh, princip kondicionality, což je velice silný nástroj. A máme také možnost sledovat celý proces a dále máme mechanismus pomáhat, protože generální ředitelství pro regiony, pro zaměstnanost, eh, životní prostředí a tak dále mohou jet do jednotlivých regionů a pomáhat k naplňování jednotlivých projektů. Takže máme určitou politiku, určitý mechanismus, jak implementovat eh, tyto projekty máme to ve svých rukou, tak proč bychom nyní měli vymýšlet něco nového? Proč eh, bychom měli ztrácet čas, eh, vyvíjet novou mašinérii, která bude stejně asi dražší. Čili v rámci otevřené spolupráce, když máme novou strategii 2020, ty změny, které byly provedeny po roce 2005, je to stále velice měkký mechanismus. Já nevím, jestli nás posune někam kopředu, snad trochu, ale asi ne tak, jak si představujeme. Takže tato politika může pomoci Evropě, říkal pan Lambert, pan Jan a tak dále. Měli bychom dát také šanci nové smlouvě, smlouvě, která říká, že Evropský parlament zastupuje evropské občany, takže tady máme občany nejen místní, regionální zprávu, ale i občany. Čili jaká politika by měla eh, zapojit občany, ta, která je prováděna přímo u nich. Kdokoliv, kdo říká, že můžeme mít eh, regionální cíle prostřednictvím různých nástrojů, to není asi ideální. Takže bych chtěla poděkovat, že jste přišel do našeho výboru a že jste se zapojil do naší diskuse. Muy bien, muchas gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Je pravda, že jsem si zapsal úplně všechno, co říkali mi kolegové. Eh, řekli jste opravdu velmi zajímavé věci v tomto výboru. Myslím si, že došlo opravdu k velmi zajímavé výměně názorů v souvislosti s touto zprávou. A já bych také rád poděkoval paní předsedkyni Hübner, protože ona mi dala ten první zásadní impuls eh, pro uskutečnění této debaty. Pár poznámek k tomu, co bylo řečeno. Nejde a to bych chtěl říct v první řadě, nejde o zprávu o strategii 2020. Jde o eh, Lisabonskou strategii a dosažení její stanovených cílů. V každém případě ta debata, kterou jsme tu dnes měli, byla velmi zajímavá. Je důležité, aby takovéto debaty v Evropském parlamentu e, se uskutečňovaly co nejvíce. Jde také o to, aby se strategie 2020 odsouhlasila co nejdříve, protože je to velmi důležité pro celé evropské společenství. Co se týče pana Van Stroje, chci říci, že my v každém případě souhlasíme, souhlasíme s klíčovou rolí regionu, místních úřadů a také se začleněním a užší spoluprácí s těmito partnery. Co se týče eh, pana Lamberta, tak já samozřejmě souhlasím. Myslíme si, že je velmi důležité, aby tato politika se opravdu dostala k občanům. A to je velmi důležité a zásadní. Co se týče pana Albrita, tak musím říci, že eh, má pravdu. Myslím si, že tato strategie eh, zachránila eh, Lisabonskou strategii a je důležité eh, hodnotit politiku, vyhodnotit politiku soudržnosti. Je pravda, že je součástí Lisabonské strategie a Eh, myslím si, že v rámci Lisabonské strategie politika soudržnosti hrála klíčovou roli a měla velmi velkou eh, váhu. Co se týče eh, komunikace, tak já souhlasím, že je důležité, aby se úřady na národní, regionální a místní úrovni cítily, že jsou brány vážně, že se s nimi komunikuje já eh, si myslím, že naší největší obavou by opravdu mělo být eh, měla být tato kam komunikace. Jak tedy zlepšit tu komunikaci, která eh, nefungovala v minulosti? Také souhlasím s tím, co bylo řečeno v souvislosti s nutností lepšího politického řízení. Také souhlasím s tím, že Lisabonská strategie Ehm, vlastně stroskotala také díky tomu, že eh, nedocházelo k eh, příslušným eh, kompromisům. To znamená, že já opravdu souhlasím s tím, co bylo řečeno. Já jsem si zapsal vše, co jste řekli a jak jsem již řekl, jistě se vynasnažím zlepšit tuto zprávu na základě toho, co jste řekli a doufám, že moje práce bude pokračovat úspěšně. Děkuji. Děkuji, kolegové. Bohužel máme velice krátkou hůtu pro podávání pozměňovacích návrhů. Je to 24. března 18 hodin. Takže já vám teď děkuji. A teď máme ještě jeden a půl bodu, dá se říci. A dostáváme se tedy ke zprávě Lamberta van Nistelrooye o uplatňování synergií prostředků na inovace eh, z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 7. FP. To musím říct, že ta další věc to není moje zpráva. No dobře, Eh, my jsme tady hovořili o důležité politice a teď jde o realizaci politiky. Moje zpráva je zpráva o realizaci politiky. Čili v tom se zaměřujeme na to, jak ta politika byla realizována, jak to celé fungovalo. A to by mohlo být docela užitečné občas ve výboru Regi. A my se tady zabýváme synergiemi mezi eh, fondy pro inovace, Evropského fondu pro regionální rozvoj, eh, sedmém rámcovém programu a tak dále. Čili ono je dobře, že jsme se eh, rozhodli pro jiný postup. Podle článku 50 jsme zapojili také výbor NT. Ta spolupráce byla velice eh, v dobrém duchu a hovořili jsme o zlepšení do budoucna, proto jsme také dostali řadu pozměňovacích návrhů z průmyslového výboru. Důležitá byla samozřejmě otázka realizace. A možná, že bychom mohli eh, požádat pane, pana Chacimarka, kdyby nás podpořil jako spolu zpravodaj, protože my jsme skutečně spolupracovali. Hovořili jsme o pracovních dokumentech, máte je k dispozici, takže to můžu vzít stručně. My jsme měli určité přání. My jsme se chtěli v posledním období více zaměřit na vývoj a výzkum a to fungovalo dobře. Je totiž velký rozdíl mezi finančními prostředky, to je na jedné straně, ty jsou v sedmém rámcovém programu a rozdělují se v Bruselu na základě přání Evropského parlamentu. Tady existuje politika, která Eh, prostě se stanovuje. Regionální fondy ty samozřejmě fungují jinak, mají jiné cíle na Evropské unii, mají strategické dokumenty na národní úrovni a eh, všechno to může probíhat docela decentralizovaně v daném rámci. No a pak se můžeme na to podívat, jak to funguje v praxi v obcích a v regionech. Tam máme instrumenty, které je třeba využívat, ale taky se musí vědět jak. To znamená, že partneři přímo v terénu musí vědět, jak se s tím zachází. Nesmí to být komplikované, nesmí to být napsané tak, aby tomu rozuměli jenom experti ale aby se v tom vyznali podniky, univerzity, výzkumné instituce a také malé a střední podniky. Je třeba o tom zapojit také od města a obce. Jak už jsem řečo, řekl, zaměřili jsme se na podobu praxe v této zprávě. Čili takto jsem sepsal tu zprávu a proběhne tady debata a možná, že také od komise se něco dozvíme více, e, poněvadž e, tam je také třeba popsat e, pozitivní příklady. Já musím říct, že ta zpráva na mě opravdu udělala dojem. Myslím, zpráva Evropské komise, která vytvořila pracovní dokument, eh, jakýsi výhled do budoucna, kde se říká, že to musíme dělat trošku jinak, eh, nebudeme se moc zabývat eh, zemědělskou politikou, ta je stejně zastarala, pak tady máme strukturální fondy, no tak na ty stejně taky můžeme pomalu zapomenout. Tak to formovala komise, což mě poněkud vyděsilo. Já ve své zprávě jsem napsal, že je důležitá regionální soudržnost, místní soudržnost. Eh, ta politika se může realizovat decentralizovaně, to skutečně může fungovat. Eh, tady třeba je vidět také to, že tady jsou ve hře konkurenční síly a tak podobně. A teď je otázka, jak to můžeme ovlivňovat pomocí instrumentů, jež máme k dispozici. Znamená to, že potřebujeme kvalitní výzkumnou a vývojovou politiku, kterou bude možno také realizovat na úrovni obcí a měst. To potom povede k inovacím, eh, inovacím procesů, technologií, k vytvoření nových pracovních míst a tak dále a tak podobně. No a na závěr bych ještě mohl říct toto. Eh, některé obce a města eh, v, ve velkých aglomeracích eh, umí některé věce, věci lépe, protože je to tam více skoncentrované a také to znamená, že se v tom lépe vyznají. Ovšem já se připojuji také k mínění, které tady už zaznělo pokud to všechno budeme dělat dobře, eh, pokud třeba výzvy, jako je energetika, doprava a podobně, pokud se budou realizovat, no tak eh, některé regiony se musí eh, do toho zapojit samozřejmě silněji, třeba, já nevím, městské regiony a podobně, ale to všechno na základě kvalitní spolupráce a propojení s dalšími regiony. má zpráva, nebo snad bych měl říci, naše zpráva, neboť eh, se opírá také o eh, výbor ITRE, eh, tak ta, to obsahuje také zcela konkrétní stavební kameny pro další léta. No, to jsou vlastně takové mm, myšlenky, možná také na základě debat, které jsem vedl se stínovým zpravodají. Eh, já bych chtěl ještě také poděkovat všem kolegům a pracovníkům eh, z výboru ITRE, eh, kteří mají na starosti také oblast výzkumu a tak dále. Ti, ti, ti všichni se také mají zapojit to potom, jak si lépe budeme realizovat synergie. Děkuji. Děkuji vám, pane Lamberte. Eh, děkuji, pane, paní předsedkyně. Eh, chtěl bych eh, poděkovat za to, že mohu zde Eh, promluvit, jakožto zpravodaj z výboru ITRE. Chtěl bych všem hlavně poděkovat panu Lambertovi za vynikající spolupráci, protože je pravda, že my mnoho potenciálu v Evropě jednoduše a prostě promarníme, protože k tomu nemáme ten správný přístup, postoj a tak dále. My jsme eh, před nějakou dobou se seznámili s agendou 2020 a my vlastně víme také, že Lisabonská agenda ztroskotala také proto, že tam byla příliš mnoho cílů a byly málo konkrétní. Teď máme šanci dosáhnout možná pěti, šesti konkrétních cílů, které všem budou měřitelné, ale to půjde pouze tehdy, když se nám podařuje, podaří zastreamlinovat všechny věci do jednoho směru, prostě nasměrovat to správně napřímit, to napřít síly. No, eh, my chceme dosáhnout, eh, aby se vydávaly aspoň 3% HDP na výzkum, ale také se to musí týkat eh, energetiky a podobně. Ale jestliže chceme uspět, nemůžeme nechat paralelně a nezávisle na sobě eh, běžet eh, několik finančních instrumentů, které možná eh, si v některých oblastech také protiřečí. Například vemte si elektromobilitu. O co tady jde? V výboru ITRE se snažíme přijít na to, jak rozpohybovat inovace. My jsme před nějakou Eh, dobou tady měli otázku baterií, které byly niklové a eh, dva roky už máme litiové baterie. A to je prostě to jde obrovský rychlým tempem dopředu. Inovaci máme a teď je třeba vytvořit infrastrukturu. K čemu je mi auto s litiovou baterií, když ji na venkově nemůžu nabít? A já samozřejmě eh, prostě musím ty, ty, ty přenosové protokoly mít nějak jaksi na evropské úrovni. A tady musím říct, že Evropský parlament funguje daleko lépe, než kdysi eh, Evropská komise. My tady kooperujeme daleko lépe než eh, DGčka v komisi. Proto tedy s panem Lambertem jsme se toho pustili společně. Skutečně jde o to, abychom z té myšlenky přešli k inovaci, a k aplikaci, včetně infrastruktury. Čili jak to můžeme udělat? To jde jenom tehdy, když se shodneme na pěti až sedmi cílech a když ty podmínky sjednotíme, malý a střední podnik nebo výzkumný ústav skutečně může dosáhnout na prostředky eh, z evropských fondů. Ale eh, jestliže máme tedy FP7, máme inovační program, to je ten CIP, eh, dále máme Interreg v regionální oblasti, čili tam eh, jsou různé cesty, různé podmínky těm penězům a to tak nejde. Prostě je třeba, aby jeden region byl schopný se orientovat ve všech třech programech. Máme tři problémy. Jednak jsou to jiné způsoby Eh, žádání o, peněz, o peníze, dále jsou to eh, různé podmínky pro kofinancování. Prostě není možné eh, dostat ze dvou programů současně kofinancované prostředky. Jestliže některým evropským regionům skutečně chceme pomoci, aby se rozjeli, to je problém. A další problém, třetí problém, nemáme dost expertů, kteří by se vyznali v těch různých modalitách eh, těchto žádostí. Jako Evropská unie máme za úkol si tyto lidi vyškolit a takto pomoci regionům. Eh, já jsem tady hovořil o příkladu elektromobility. Eh, víme, že to je iniciativa španělského předsednictví. Já myslím, že je to iniciativa velice dobrá. A pokud to nebudeme realizovat, tak eh, eh, bych to chtěl ukázat, co se může stát na příkladu Řecka. Vidíme, co se stane, když v některé zemi sice fungují přerozdělovací mechanismy, kohezní fondy, regionální fondy a tak dále, eh, šla tam spousta peněz, ale když tyto peníze se nevyužívají produktivně, to znamená do infrastruktury výzkumné, inovační a tak dále. Čili tady musíme provést radikální obrat, jinak se dostaneme do velice eh, obtížné situaci. Malým příkladem je Španělsko, teď je na řadě Španělsko, Itálie, Portugalsko. A proto musíme všichni společně jít tímto synergickým směrem a já si myslím, že Fan Nistorova iniciativa je vynikajícím příspěvkem ke strategie 2020, kterou bychom jinak neprosadili. Děkuji vám. And, uh, shadow rapporteur Michael Teurer, Děkuji. Michal Teurer. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kollegen. Ano, paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, právě jsme si vyslechli velmi důležité informace od dvou předřečníků. Už jsme o těchto tématech eh, také hovořili. Já bych rád poděkoval panu Van Nistelrojovi za jeho eh, iniciativu, také svému předřečníkovi za jeho práci. Eh, já bych se tedy omezil pouze na jednu důležitou věc. Je důležité zamyslet se nad tím, kde by se měly v budoucnosti nalézat ty synergie mezi, mezi těmi různými iniciativami a eh, ve zprávě je velmi důležité a je to opravdu velmi důležité, abychom měli dobré odůvodnění pro různé postupy. Máme tady ten postup eh, top-down ze zhora nahoru, eh, to znamená podpora opravdu těch špiček, vytváření nových eh, sítí, ale také existuje potřeba a já si myslím, že tomu tak opravdu musí být eh, podporovat ten postup eh, ze zdola nahoru, bottom up. Je pravda, že musíme eh, podporovat střední eh, a malé podniky, musíme podporovat také eh, vzdělávací organizace, které například nesplňují určitá kritéria pro dosažení na určité prostředky z fondů nebo je třeba také důležité zajistit, aby i výzkumné instituce, které neprovádí teď zrovna ten nejinovativnější výzkum, měly příspěvky na svůj eh, výzkum a je velmi důležité také, abychom se soustředili na ten eh, technologický, eh, na, technolo, na přenášení technologických informací mezi eh, subjekty menšími, například na místní a regionální úrovni, protože právě pro malé a střední podniky taková ta výměna, taková ta výměna informací by mohla být zcela zásadní. A já jsem tedy ráda, rád, eh, že se tomu eh, oba dva předřečníci věnovali. Myslím si, že potřebujeme ale také vytvořit nová kontaktní místa. Eh, kontaktní místa, na která se budou moci lidé obracet. Je velmi důležité, aby se udělalo to, co říkal můj předřečník, abychom jednotili všechny ty formuláře žádostí, aby celý ten postup byl zjednodušen, aby aby ty formuláře byly čitelné a jednotné a já ale nicméně si myslím, že je velmi důležité, abychom v budoucnosti podporovali oba dva ty postupy ze zhora dolů a ze zhora dolů. Je důležité, aby i regiony a obce mohly podporovat eh, právě ty své místní eh, iniciativy, eh, protože to je velmi důležité. Velmi často my na centrální úrovni vůbec nevíme, kde se nacházejí ty potenciály inovace a já si myslím, že bychom měli dát lidem prostor, čas, svobodu, aby se vyvíjeli, aby přicházeli s novými inovativními myšlenkami myšlenkami, takže já si myslím, že takovýmto způsobem eh, bychom se začali ubírat eh, tím správným směrem. Eh, nicméně si myslím, že tak obecně celkově ten směr, který je naznačen v této zprávě, je správný a já ho velmi vítám. Merci, madame la présidente. Je remercie... Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat panu Fan Nisterovi za tuto zprávu. Jsem stínová zpravodajka. Chtěla bych říct několik eh, věcí ve svých pozměňovacích návrzích. Myslím si, že tato zpráva se musí zaměřovat na věci, které budou prioritní pro budoucí léta programování. To znamená, že musíme zvýšit finance do oblasti inovací a také trvalo udržitelného rozvoje. Dále je to otázka energetiky, obnovitelných zdrojů a dále je to eh, energetická účinnost budov. Čili energetická účinnost je velice důležitá a tato záležitost bude také přijata v Evropském parlamentu. V této zprávě je určitý nedostatek propojení mezi inovacemi a integrací eh, společnosti, sociální integrací je nezbytné, abychom propojili soudržnost a konkurenceschopnost a abychom také přijali sociální eh, přístup tak, jak to bylo patrné například v jednom programu In Europe. Musíme podpořit vývoj inovací, především v chudých oblastech, v evropských městech a je důležité, aby vědecký program a program inovací naplňoval několik cílů. Především, aby došlo zvýšení eh, povědomí a vzdělávání lidí v těchto oblastech. Dále musíme zvýšit přitažlivost měst, aby se zvýšila mobilita, přístup, eh, přístup ke vzdělávání, musíme také zvýšit životní úroveň, musíme bojovat proti hluku, špatnému vzduchu a především musíme zajistit přístup mladých lidí, mladých lidí k zaměstnání, musíme podporovat vzdělávání a také přístup k novým technologiím. Mimo jiné si myslím, že tato zpráva zdůrazňuje nezbytnost synergie mezi různými evropskými programy v oblasti vědy, výzkumu a rozvoje a komise by měla poskytnout informace jak místním aktérům o těchto programech, aby se mohli lépe zapojit i lokality, to znamená eh, nej, nejnižší správní jednotky. Děkuji. Máme šest řečníků, takže prosím, buďte struční. Má slovo pan Matula. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să-l felicit pe colegul Nisteroi pentru... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád eh, poděkoval svým kolegům a také pogratuloval zpravodaj za úžasnou zprávu. Myslím si, že jde o synergie mezi výzkumem a vývojem a já si myslím, že v tomto smyslu opravdu hovoříme o budoucnosti Evropy. Co se týče období 2007 až 2013, tak pro toto období jsme měli politiku soudržnosti, finanční prostředky na výzkum a vývoj se strojnásobily, ale v porovnání s předcházejícím rozpočtovým obdobím o více jak 50 miliard více. To znamená, že 50 miliard bylo okamžitě rozděleno na projekty v rámci výzkumu a vývoje, což je samozřejmě velký pokrok, ale v porovnání s Spojenými státy americkými a s Čínou, tak chci říci, že to může být pouze tím prvním krokem a musíme se dál zlepšovat. Zpráva poukazuje velmi dobře na cesty nebo na směry, kterými se musíme vydat. Bylo řečeno již hodně věcí, abych ale zdůraznil následující. Myslím si, že je velmi důležité, abychom aplikovali modely úspěšnosti, hlavně tedy v tom vzdělanostním eh, trojuhelníku, eh, jak tedy by měly eh, spolupracovat malé střední podniky se, s instituty vzdělávání a s místními představiteli. Jde o to, aby výzkum a vývoj se neomezil pouze na univerzity a vzdělávací střediska eh, musí být také součástí opravdu ekonomického a podnikového života, musí být také součástí společnosti. A já jsem velmi rád, že zde říkáme a mluvíme o tom, jak přispěla politika soudržnosti eh, k překonávání eh, rozdílu mezi jednotlivými evropskými eh, regionami, jak se díky ní zlepšila konkurenceschopnost, jak se také zmenšily negativní dopady ekonomické krize díky této politice. A já si velmi cením spousty návrhů, v této zprávě, hlavně těch, kteří hovoří o tom, e, hlavně těch, které hovoří o tom, jak je důležité podporovat e, inovaci. Tak také si myslím, že je velmi důležitá podpora eh, partnerů při podpoře eh, různých inovativních a výzkumných eh, projektů, které samozřejmě přispívají k vytváření nových pracovních míst, tak jak se o tom hovoří i ve zprávě. Děkuji a ještě jednou gratuluji. Ja, schönen Dank, Frau Vorsitzende, und auch ein äh Děkuji, paní předsedkyně, a také děkuji panu Van Nistelrojovi, který ve své zprávě hovoří o nových cestách, hovoří o nových politikách a já si myslím, že to jsou přesně ty cesty, kterými bychom se měli dále ubírat. Nejde pouze o e, stanovování a odsouhlasování e, politických linií, jde o opravdu nové cesty, jde o novou aplikaci a provádění toho, co si tady slíbíme. Je také důležité, abychom si uvědomili, eh, že musíme být že musíme být sebevědomí a že jsme opravdu eh, tím nejdůležitějším výborem pro rozvoj a eh, výzkum. Protože je pravda, že my rozhodujeme o tom největší, no, o tom největším množství peněz, eh, které jsou poté eh, asignovány výzkumu a vývoji. To znamená, co se týče ještě té politiky soudržnosti, ale ještě, a to říkal pan Van Nistelrooy, provádění eh, se uskutečňuje na regionální úrovni, proto tam musíme se hodně soustředit na tu opravdovou aplikaci. A další věc, která je také velmi důležitá, je, abychom si uvědomili, že musíme opravdu spolupracovat se všemi výbory, protože politika inovace bude prováděna úspěšně pouze tehdy, pokud bude dobře financována a pokud se zaměříme na provádění této politiky na regionální úrovni a pokud budeme spolupracovat s, nám, s našimi místními a regionálními eh, partnery. Eh, když se podíváme na dokument komise z roku 2009, který se týká inovací, tak se tady hovoří o tom, že politika soudržnosti eh, eh, je hlavním a důležitým zdrojem pro inovace a proto také finanční prostředky na tuto politiky by měly být navýšeny. A myslím si, že i tady bychom se měli ještě jednou k tomuto dokumentu vrátit, protože potřebujeme, aby se opravdu tady všechny tyto směry z tohoto dokumentu a z toho, co také navrhujeme my, spojily. Madame la présidente, chers collègues. Paní předsedkyně, vážení kolegové, návrh eh, zprávy pana van Nistelrooy je velice dobrý a myslím, že je nemusíme příliš redigovat. Bere v úvahu komunikaci dobrých praktik, eh, zásadní programy, které jsou zaměřeny přímo na regiony. To je vše dobré. Jediná věc, kterou bych ráda zmínila, je důležitost politiky soudržnosti a různé programy financování, které mohou eh, skutečně vytvářet konkrétní Evropu v regionech. Eh, v Francii jsem četla zprávu, kdy tyto politiky a programy, eh, vlastně ten důvod, proč místní úřady a místní zástupci se nezasazují o tuto politiku proč je obtížné tuto politiku skutečně reálně prosazovat. A důvod, proč tyto různé politiky nejsou aplikovány s patřičnou dynamikou, eh, je dán složitostí celého postupu. Tato iniciativa synergie politiky a programu je zcela zásadní, je důležitá především ve stávající chvíli. Musíme aplikovat, nicméně je to složité, protože se neustále navršují další postupy, vzájemně se to navršuje nad sebe. Je důležité, abychom zajistili syner- synergii a kolega říkal, že je důležité, abychom zajistili také synergii eh, v implementaci politik a abychom zjednodušili jednotlivé postupy, především co se týče dokumentů. Máte pravdu, musíme mít dokumenty, které se budou vyplňovat, které budou identické pro různé postupy. Čili tato politika soudržnosti různých programů vytváří skutečný image Evropy. Je důležité, abychom byli transparentní ve své komunikaci a abychom eh, především prosazovali jednoduchost, účinnost, aby tato politika byla skutečně dostatečně účinná a efektivní. E, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl říct několik věcí, které možná ne zcela souvisí s obsahem zprávy. Já myslím, že tady dochází ke střetu politické strany s tou politickou, výzkumnou a akademickou, což bych doložil takto. Zpravodaj hovoří o regionálních programech eh, v hodnotě 96 eh, miliard eur. Ale přece my musíme vědět, že eh, toto je samozřejmě eh, možné eh, vynaložit, ale prostě nikdo mm, nevěděl před krizí, eh, jak velká tato krize bude, jak tvrdá bude a ona zasáhla zejména některé části světa a zejména pracující lid. Já myslím, že my nesmíme ztratit ze zřetele to, že konkurenceschopnost a zisk stavíme před lidi. A to je otázka priorit. A to si musíme tedy upravit, aby se něco podobného nestalo v budoucnosti. To není náhoda. A jestliže Eh, strávíte eh, miliardy eur eh, v zemích, o kterých jsem hovořil, Čína, Spojené státy. Jak to, že prostě nikdo nebyl schopen předpokládat tuto krizi navzdory plánování a, a prognostikům, které mají. Čili já myslím, že tady bychom měli opravdu se zamyslet sami nad sebou. Podívejme se na odstavec 13 ve zprávě. Já myslím, že tam je to postavené na hlavu. Tady to není o tom, že prostě eh, cíle pro Evropu do roku 2020 nebo eh, eh, pro politiku soudržnosti. Tady spíš jako je třeba se ptat, jak může politika soudržnosti pomoci dosahovat cílů pro 2020. Ta strategie 2020 je velice podobná Lisabonu, ale ten problém je, že tady na prvním místě je konkurenceschopnost. Pokud do toho tedy dáme více peněz, no tak můžeme dále ještě investovat více. Ale Eh, já, já si myslím, že my eh, jednoduše prostě ty peníze musíme vykládat jinak a zmenšovat rozdíly mezi regiony. Já myslím, že my jsme v Evropě a, a eh, my bychom mohli tady vytvářet jakási Silicon Valley v Evropě, ale místo toho bychom měli skutečně stanovit kritéria, podle kterých vyřešíme ty problémy, které jsou zde identifikované, když v 6F hovoříme o regionech a o městech, že tak třeba tam je to jasné. Já myslím, že ta zpráva je sice na tom dobře, ale je třeba vyjasnit spoustu věcí. Tak a než dám slovo Lambertu van eh, Nisterovi, tak dám slovo zástupci DG Region. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že jako rychlou reakci bych řekl, že je to skutečně, jsou to velice kvalitní podněty. Eh, my určitě se budeme muset eh, zamyslet na několik věcmi, například eh, jak sladit politiku soudržnosti a strategii 2020, jak eh, tedy s tím, co se zde nazývá posílené zaměření na konkrétní témata. A druhá věc je, že musíme jasně uznat, že inovace v regionech a investice do výzkumu se navzájem doplňují. A toto spojení vlastně ústí v inteligentní regionální eh, zelený výsledek. A tady jde vlastně o to, aby se eh, regiony mohly eh, jak si takto sjednotit a nasměrovat k evropskému obecnému rámci. Otázka je, jakým způsobem eh, pokročit dále se synergiemi. To, o to se snažíme v praxi. A když se budeme zabývat těmito otázkami, je třeba, abychom si v eh, komisi, eh, v komisi uvědomili rozdíl mezi jednotlivými systémy. Že jedna tady máme sdílené řízení v rámci subsidiarity a dále je eh, jasně vymezené řízení. To je vlastně konkurence a jednotlivé projekty. Čili toto jsou dvě různé byrokratické kultury, eh, jak dosáhnout eh, na prostředky. Od poloviny 90. let jsme poprvé podepsali eh, chart, eh, tedy listinu o spolupráci mezi jednotlivými DG, tak to bylo vlastně poprvé, tak to trvalo deset let a my jsme to potom vyhodnotili jako velice úspěšné. A loni po druhé jsme eh, podepsali takovou tu listinu o spolupráci a pracujeme na konkrétních programech. Eh, velkými tématy jsou infrastruktura a výzkumný potenciál a tady se snažíme se navzájem podporovat. A druhá věc to je šíření poznatků o osvědčených technikách a praxi. Čili jestliže jedno DG na něco přijde, tak potom ostatní DG to následují se svými projekty eh, a financování je to z DG Region. A ještě bych chtěl eh, připomenout, že došlo eh, k zjednušení regulace. My nyní máme eh, více náklady hrazené paušálními částkami a snažíme se tedy více sladit tyto politiky. Já doen Paní předsedkyně, jenom velmi stručně, abych navázal na některé z podnětů, které zde zazněly. Já si myslím, že jedním z problémů je to, že naše systémy jsou velice rozdílné, tedy systémy v komisi a v parlamentu a my se snažíme teď dosáhnout excelence ve výzkumu a tak dále. Já myslím, že to není špatně, že tady máme eh, zdroje a že jsme ochotní a schopni je dát dohromady. Ten eh, přístup směrem z hora dolů je eh, nezbytný, jestliže chceme dosáhnout evropské přidané hodnoty. To prostě neznamená, že to všechno chceme nasypat do jedné, na jednu hromadu. Pořád ještě máme eh, zvláštní systémy, oddělené systémy, které podporují excelenci a regionální politiku a eh, energetiku, eh, udržitelnost, ekologii a tak dále, také sociální inovace. A my se zaměřujeme také na lokální a regionální úroveň. A tady skutečně je třeba dělat věci, které budou pro lidi použitelné. V Grenadě se odehrál velký kongres na téma inovativních regionů. A tam bylo tolik nadšení, že prostě tam, tam vidíte, že se prostě co si vaří, co si se děje, co si kvasí. A ta e- e- excelence, ta skutečně e- může být účelem, ke kterému směřuje veškerý, veškeré výzkumné úsilí, ale na to potřebujeme také infrastrukturu a tu je možno platit z regionálních fondů a z fondů soudržnosti, ale někdy to není jednoduché. Nicméně je třeba dát jasně najevo, že existuje cesta z A do B, že k té excelenci a že potřebujeme tu infrastrukturu. My máme také regiony, které prostě sami to vzali do ruky a, a masivně investují. Také členské země některé masivně investují. A když eh, hovoříme o zapojení eh, regionálních a místních partnerů do inovací, tak to, to je právě ono, to jsou ty příští kroky. Prostě, abychom umožnili všem aktérům, aby se z ní skutečně stali aktéry. Eh, nebo třeba také výběr témat pro rok 2020. Já myslím, že tam skutečně máme určité akcenty a, a samozřejmě to nemusí postihovat úplně všechny regionální priority, ale já myslím, že oni tady budou mít své vlastní priority. Ale ty, já myslím, že nebudou eh, vzájemně rozporné. Ano, budeme mít rozpočet a ten rozpočet se navyšuje Tady se hovoří o zdvojnásobení, strojnásobení. My vidíme, co dokázali američané, co dělají číňané. Eh, regionální fondy se, se musí eh, jak si eh, přeložit do regionálně srozumitelného jazyka, zvyšování schopností, rozšiřování schopností, možností. musí to mít eh, prostě nějakou tu opravdu regionální, místní eh, podobu. Prostě máme tam starosty, máme tam hejtmany a ti se budou eh, zabývat svými konkrétními potřebami. A to mm, prostě, ano, ty, ty principy se možná formulují jinde, ale jak si oni musí dostat právě v terénu prostor tak, aby do toho mohli vnést své lokální hledisko a aby se s tím nějak vypořádala eh, místní úroveň řízení. Já bych chtěl poděkovat za všechny příspěvky eh, sociální dimenze a udržitelnost. To skutečně tomu, tomu patřím, jsme si to velmi pečlivě poznamenali. Já myslím, že eh, to, my tady máme vlastně, myslím, 24. Eh, březen jako deadline, že no já myslím, že to stihneme a já na tom budu pracovat co nejrychleji a, a pokusím se to všechno prostě e, připravit Eh, tak aby se na to mohla, mohla rozvíjet ta debata o Evropě 2020. Kdybyste nám mohla, paní předsedkyně, ještě jednou říct ty termíny. Děkuji, Lamberte. Ano, je to skutečně 24. března 18 hodin. Já bych chtěl poděkovat eh, Lamberovi a také Chorkovi Kacimarka Kisovi za, za vynikající spolupráci mezi oběma výbory. To je dobré znamení do budoucna. Já myslím, že teď můžu uzavřít eh, tento bod. Eh, ještě poslední informace. Včerejší rozhodnutí koordinátorů rozhodlo se o alokování stanoviska k integrované námořní politice socialistům a demokratům. Dále se rozhodlo o spořádání workshopu o zjednodušení eh, politiky soudržnosti. Koordinátoři shodli, že do 22. března zašlou své otázky a komentáře eh, témata, která by se měla objevit na tomto workshopu. Dále jsme rozhodli o třídenní návštěvě delegace do Rumunska a spoleháme na rumunské kolegy, že připraví hodný program. Dále jsme rozhodli o mini-hearingu o governance v regionální politice EU. To také tady e, uspořádáme v příštích měsících. A ještě padlo další rozhodnutí, e, a sice doporučení výboru jak vyjádřit naše stanovisko k inovační politice, což bude tedy téma pro zprávu ITRE. Vzhledem k nedostatku času nebudeme eh, sepisovat stanovisko, my pouze eh, odešleme dopis, který se staví náš sekretariát. Shodli jsme se, že to bude to nejlepší, co teď můžeme učinit. To jsou eh, doporučení koordinátorů. A poslední bod je příští zasedání eh, pondělí 26. ve 3 a eh, úterý 27. ráno. Já tedy vám všem děkuji. Měli jsme velmi dlouhý program s velmi důležitými zprávami, velmi důležitými stanovisky. Já vám tady děkuji za to, jak se to dobře připravili. Děkuji tady opravdu všem. A děkuji všem, děkuji také tlumočníkům za spolupráci po tyto dva dny. Končím zasedání, děkuji.